So, colleagues, if everyone can take their seats now, we're very grateful. Thank you. Tak, kolegové, prosím, usaďte se. So, okay, colleagues, good morning. This is a joint meeting of the European Parliament's Development and Foreign Affairs Committees. Dobrý den, kolegové, toto je společné zasedání výboru pro rozvoj a zahraničního výboru Evropského parlamentu. Pořád jednání. Eh, nebyla jsem upozorněna na žádné změny, tím pádem můžeme přijmout. Oznámení předsedy žádná nejsou. Děkuji vám. Teď se, kolegové, dostáváme k těm podstatným bodům našeho dnešního zvláštního společného zasedání, tedy spuštění nového humanitárního plánu pro Irák. Toto je velice důležitá konference. Jménem eh, Výboru pro rozvoj a pro zahraniční věci bych vás chtěla srdečně přivítat na této schůzi na vysoké úrovni, která je spolupořádána Evropskou unii a Organizací spojených národů a je hoštěna společně zahraničním a rozvojovým výborem Evropského parlamentu. Vážení přátelé, dnešní eh, akce přichází v pravou chvíli. Velkoškálová humanitární krize v Iráku donutila téměř 3 miliony lidí opustit své domovy, přičemž 2,8 milionů z nich potřebuje humanitární pomoc. To jsou naprosto ohromující čísla. A to i bez ohledu na utrpení, ke kterému v Iráku dochází. Vzhledem k tomu, že nárůst násilí eh, zabraňuje přístupu eh, k humanitární pomoci, Situace je dále vyostřována incidenty ze strany islámského státu, což celé situace činí skutečnou katastrofu zejména pro děti. Většina dětských uprchlíků nemá přístup ani ke vzdělávání a jejich dětství je poznamenáno násilím, útěky a e, rizikem traumat. Momentálně probíhají Evropské rozvojové dny, jak víte, a zrovna včera jsem hovořila s některými kolegy, kteří mi říkali, že průměrně eh, to vystěhovalectví, vnitřní vystěhovalectví trvá 17 let, což je velice dlouhé období, po které lidé nemají vůbec žádný přístup ke vzdělávání. Proto je potřeba, abychom v Iráku dělali více, abychom plnili humanitární potřeby a je potřeba, abychom se soustředili zejména na vzdělávací potřebu těchto mladých generací. Je mi velkou ctí přivítat zde paní Kyun Wakhang, eh, generální tajemnici pro humanitární záležitosti a, ko- a, a eh, zastupující koordinátorku pro nouzovou pomoc OSN a pana eh, Krista Sestilianidese, komisaře pro humanitární pomoc a krizový management. Paní Kyung Wakhang, jsme rádi, že jste tu jste hlavní koordinátorka OSN pro humanitární pomoc a dohlížíte na koordinaci humanitární pomoci, včetně finanční pomoci. Těšíme se na váš příspěvek. Pane komisaři, jsme velice rádi, že jste s námi i vy. Rozvojový a zahraniční výbor Evropského parlamentu vítá novou rozvojovou strategii pro Irák a Sýrii což jsou země, které jsou devastovány dlouhotrvajícím konfliktem. Parlament by chtěl vyzvat mezinárodní společenství, aby navýšilo humanitární pomoc a pomoc všem, který, které postihla krize v Iráku. Je potřeba jednat společně a zajistit, aby byly k dispozici dostatečné finanční prostředky. Teď předám slovo panu Brokovi. our debate here is of the utmost importance. I had just a discussion. Já jsem eh, právě absolvoval debatu s předsedou iráckého parlamentu a je třeba říci, vytvořit eh, maximum pro stabilizaci situace. Také eh, zítra vyrážím v čele delegace do Iránu a, a opět nás bude zajímat, jak dosáhnout stability v regionu. Pokud v zemích jako Irák se nedaří postupovat inkluzivně a vytvářet soudržnost mezi různými částmi eh, společnosti, je to velký problém. Jestliže sunnická menšina se necítí být rovným partnerem šítům, pak budeme jenom velice těžce bojovat proti islámskému státu. A jsem velice rád, že budeme hovořit také o humanitárních a rozvojových záležitostech v souvislosti s Irákem. Stabilita Eh, pokud má ekonomický a sociální základ, pak může existovat. A to je právě klíčová otázka. A o tom právě eh, jednají eh, zástupce OSN pro věci humanitární pomoci. A my jsme o tom také hovořili ještě s dalšími, mm, také eh, s eh, předsedou iráckého parlamentu. Vidím zde také pana Tony Lejka, eh, který má minulé zkušenosti v této oblasti a těší mě, že tady můžeme vést širokou debatu a já vám děkuji za to, že jste přišli a přeji kvalitní debatu. Děkuji. Máme tady eh, dnes dopoledne klíčové řečníky a jako první eh, dáme slovo paní Kang. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Pane předsedky, paní předsedající, pane Broku, pane komisaře Stylianidisi, eh, vážený pane al a vážení členové irácké delegace, vaše excelence, dámy a pánové, jménem OSN generálního tajemníka Pan Kimuna a pana On Briana, eh, zodpovědnou za koordinaci humanitární pomoci, eh, myslím, že je eh, vhodné, abychom dnes vyjádřili solidaritu s Irákem. Já děkuji Evropskému parlamentu za to, že se udal hostitelství, včetně Evropské komise, jako a e, děkuji jim také e, za jejich úsilí o humanitární pomoc e, v Iráku. V posledních 18 měsících irácký lid utrpěl obrovskou tragédii, která pokračuje do dnešních dní. Před rokem zhruba půl milionu Iráčanů uteklo ze svých domovů bezpečí během několika dnů se počet uprchlíků zdvojnásobil eh, s tím, jak postupovala ISIL a přebíral kontrol nad zemí. Máme zde miliony lidí bez domova. Mnoho rodin se muselo vydat na cestu několikrát, eh, eh, poněvadž je zachvácen celý region. Někteří se dostali do pasti sektářského násilí Máme zde miliony lidí, mužů, žen a dětí, kteří museli opustit své domovy a vydat se do nejisté budoucnosti. Z Ramady nedávno eh, prchlo přes 220 tisíc eh, lidí. Více než milion Iráčanů je nyní závislých na nouzové pomoci a ochraně. Jsou to jezidé, křesťané, eh, šababité, a další. Všech se toto násilí týká. Eh, byla narušena ekonomika, utichlo zemědělství, došlo k zničení infrastruktury, stovky škol byly zabrány eh, jako útulky pro uprchlíky nebo vojenská zařízení. Snížily se eh, příjmy a zvýšily se životní náklady, dochází eh, k únosům a zotročování žen. Mnohé děti přišly o rodiče, mm, jiní museli uprchnout a prchat o život. Vyhnané rodiny se usazují, kde je to možné, v odpuštěných budovách, ve školách eh, na, a kolem hraničních přechodů, kde čekají na možnost eh, odejít Chybí jim základní věci, jako je střecha nad hlavou, voda, zdravotnictví, vzdělávání. Jako reakci na tuto zoufalou situaci eh, Spojené národy a další partneři eskalovali záchranné a pomocné operace. V Iráku nyní se snažíme pomáhat eh, Eh, přes dvěma milionům Iráčanům a týká se to mnoha vlád, které jsou do toho zapojeny. Na obou stranách hraničních přechodů se rozdává voda a potraviny, včetně eh, zdravotnického materiálu to tež se týká uprchlických táborů. Máme zde poradenské služby pro ty, kteří eh, trpí psychicky. Tyto humanitární programy jsou ovšem nyní vážně ohroženy nedostatkem financí. Nezískáme-li více podpory, budeme muset omezit nebo zcela zrušit 50% humanitárních programů a to už v horizontu týdnu. Je zde skutečně nebezpečí, že lidé budou muset žít bez čisté vody, potravin nebo základních služeb. To je situace, jak vypadá dnes. Proto zde eh, chceme dnes spustit pomoc vyhnaným Iráčanům a bojovat tak proti zhoršování situace, které trvá přes 9 eh, měsíců. Snažíme se získat dostatek prostředků, abychom mohli pomáhat pět, více než 5,5 milionu Iráčanům, a to po zbytek letošního roku. Eh, potřebujeme neutuchající úsilí a pomoc. Tato krize se nám rozvíjí před očima na obrazovkách televizí a počítačů od Mosulu po Mount Sinjar a nejnověji pád města Ramady. Lidé v Iráku eh, žijí v této katastrofě eh, den za dnem a my musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom jim pomohli. Lidé v Iráku potřebují naši pomoc teď náš humanitární plán eh, nabízí konkrétní, konkrétní odpovědi na potřeby mužů, žen, dětí, dívek a chlapců v Iráku. Nesmíme je nechat na holičkách. Děkuji vám. Thank you, thank you, Madam Khan. Commissioner Stylianides. Děkuji. Slovo má komisař Stylianides. Dear Linda, dear Elmar, you are excellent. Drahá Lindo, drahý Elmare, vaše excelence Al-Jaburi, vaše excelence Cindy, dámy a pánové, vaše excelence. Ze všeho nejdříve mi dovolte poděkovat předsedům rozvojového a zahraničního výboru Evropského parlamentu za to, že pořádají tuto velice důležitou akci. Kolegovi Elmarovi Brokovi a Lindě McEwen znovu a znovu ukazují, že jsou připraveni pomoci iráckému lidu překonat tragické důsledky války a budovat lepší budoucnost pro příští generace Iráčanů. Rád bych rovněž poděkoval jeho excelenci doktoru Salimu Abdullahovi Al-Jaburimu, předsedovi iráckého parlamentu. Děkuji také doktoru Ali Sindimu, kurdistánskému regionálnímu ministrovi pro plánování. Díky, že jste přišli a děkuji také vám všem za to, že jste se k nám dnes připojili. Vážení přátelé, více než jeden rok po první vlně vnitřních uprchlíků v Iráku, Irák nadále trpí v tomto devastujícím konfliktu. Je to konflikt, který vytvořil jednu z nejhorších humanitárních krizí naší doby. Dovolte mi využít tuto příležitost k tomu, abych vyjádřil to, že Evropská unie odsuzuje islámský stát a jeho metody, jeho kampaň teroru a destrukce. Ty je potřeba zastavit. V blízké budoucnosti pojedu do Bagdádu. Mám zde dva úkoly. Jednak, abych osobně vyjádřil solidaritu EU vůči iráckému lidu a jejich vládě, abych je ujistil, že naše závazky jsou solidní a dlouhodobé. A za druhé, abych se, na, abych se z první ruky přesvědčil o tom, jak vypadá situace v terénu abych eh, zhodnotil potřeby a identifikoval eh, prostor pro zlepšení. Osobně navštívím tábory vnitřních uprchlíků v Iráku. To jsou tedy lidé, kteří museli opustit svůj domov a svůj majetek. Eh, jsou z různých měst a vesnic, včetně města Ramádí, odkud uprchlo více než 200 tisíc lidí. Tyto lidi proto navštívím, abych si vyslechl jejich příběhy, abych poslouchal jejich eh, stížnosti a abych jim sdělil, že nejsou sami. Paní Kang už eh, nám vyjmenovala ta šokující čísla týkající se irácké humanitární krize. Více než 8 milionů lidí naléhavě potřebuje pomoc. Téměř polovina z nich jsou děti. Toto číslo se navýšilo o 400% za jeden rok. Ovšem to nejhorší může být v tomto konfliktu stále ještě před námi. Konflikt se zintenzivňuje téměř 2 miliony dodatečných osob budou vyhnány ze svých domovů do konce tohoto roku. Tato krize ovlivňuje celou zemi a všechny komunity v ní. Za krátkou chvíli se budeme moci podívat na video, kde uvidíme tváře skutečných lidí zasažených touto tragédií. Jsou to lidé, kteří jsou závislí na naší podpoře. Naše odpovědnost reagovat na jejich potřeby je odpovědnost kolektivní. Naše solidarita musí být i nadále v terénu viditelná a hmatatelná. Těší mě, že Evropská unie dostává svých morálních závazků. Od začátku krize Evropská unie patří k největším dárcům humanitární pomoci do Iráku. ještě více pomoci dává pouze království Saudské Arábie, eh, kterému bych tímto chtěl poděkovat za štědrost. Nicméně naše kolektivní podpora musí i nadále posilovat. Tvrdá realita je, že humanitární intervence v Iráku je zatím kriticky podfinancována. Tím pádem dochází k tomu, že miliony lidí nemají přístup k takovým věcem, jako je pitná voda, potraviny, střecha nad hlavou, základní zdravotnictví, tedy k těm nejzákladnějším předpokladům pro přežití. Je to skutečně otázka života a smrti. A co víc, tato situace představuje také velkou bezpečnostní hrozbu. Má totiž destabilizační dopad na celou zemi, na celý region. A jedině posiluje ten začarovaný kruh násilí a fragmentace. Zajištění financování pro podporu obětí krize v Iráku není pouze naším morálním závazkem. Je to rovněž naše bezpečnostní povinnost. A proto se musí stát jednou z hlavních priorit Evropské unie, iráckých orgánů a mezinárodního společenství. Naše podpora musí být posílena, musí být principiální, musí dosáhnout všech lidí, kteří potřebují pomoc a musí být eh, založena na skutečných potřebách, ne na politických bodech. Bez ohledu na náboženství, na příslušnost ke komunitě, bez ohledu na geografickou polohu potřebných lidí. Vážení přátelé, těším se na dnešní diskusi a další prezentace, ale eh, ještě předtím se eh, podíváme na to video, o kterém jsem mluvil. Je to video o SN humanitárních pracovníků o Iráku. Děkuji vám za pozornost. že Iráčané jsou méně než nic, jako by nehráli žádnou roli, jako bychom neměli žádnou hodnotu v tomto životě. Proč? Pod hrozbou zbraní nás vyhánějí z našich domovů. Odešli jsme a nikdo nám nepřišel na pomoc. V regionu, kde žijeme, nás všichni nenávidí. Vyhnaní lidé jsou obrovským problémem v Iráku. Naléhavě potřebujeme pomoc Organizace spojených národů a ostatních mezinárodních organizací, abychom zajistili naléhavou pomoc a mohli eh, distribuovat pomoc a ubytovávat eh, vyhnané lidi. our budgets, our homes. Od začátku krize eh, jsme dali dispozici své rozpočty a otevřeli domovy, abychom eh, těmto lidem pomohli. Nesme schopni se s tím poradit sami a je to mezinárodní zodpovědnost. Řekli nám, abychom počkali ještě den, ještě týden, ale je to těžké. Každý den je strašný. Mám děti. Moje nejmenší jsou dvojčata. Hodně jsem vytrpěl, abych se o ně mohl starat utrpení znásobené dvěma tisíci. Kež by e, tato koupel ve studené vodě mohla utěž, utě, umír zmírnit jejich bolest. Co pak ta maličká si to zasloužila, že se teď nachází v, v poušti pod stanem? the camps in uh, close to April. Uh, v blízkosti Ibrilu, v Jordánsku, situace v Libanonu, v Turecku. A my vidíme, že to je strašlivě nehumánní situace pro tyto lidi, kteří v tomhle musí žít. To nám ukazuje, že s tím musíme něco udělat. Ale my eh, víme, že ano, humanitární pomoc pomůže, ale tady je třeba eh, politického řešení, protože ty uprchlické tábory, to jsou jenom symptomy. A já si velice rád poslechnu, co nám k tomu řekne předseda iráckého parlamentu Salim Abdullah al-Jaburi. Eh, protože on nese značnou část zodpovědnosti. Jako předseda parlamentu eh, musí pracovat pro svoji zemi a dokázat, že Irák eh, má šanci být stabilní zemí a že naše pomoc má smysl. Máte slovo, pane předsedo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 الله الرحمن الرحيم سيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان Vážený pane předsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, jsem velmi rád, že mohu dnes zde před vámi hovořit při příležitosti uvádění plánu humanitární pomoci v Iráku. Dovolte mi, abych vám poděkoval a abych tedy vám poděkoval mým vlastním jménem a jménem mého lidu a irácké vlády za to, že eh, stojíte po našem boku. Také bych chtěl poděkovat týmu z Organizace spojených národů, pod, eh, eh, který pracoval mm, velice tvrdě, aby se snažil prosadit tento plán. Také děkuji všem humanitárním organizacím, které působí v Iráku za veškeré úsilí a kdy se snaží zmírnit naše utrpení, utrpení eh, vystěhovaných lidí, dámy a pánové. My jsme přijeli z Iráku kolebky civilizace. Irák, který eh, je dnes eh, zničen a jehož lidé hromadně prchají z důvodu této z důvodu těchto teroristických eh, strašných útoků, které ohrožují lidi a které je nutí opouštět hromadně své domovy. A toto všechno ohrožuje budoucnost iráckého lidu. Irák je politicky rozvrácen a lidé jsou vystavováni eh, tomuto strašnému eh, mezinárodnímu terorismu, který se dotýká nejen iráckého lidu, ale celé mezina, celého mezinárodního společenství. Terorismus nezná hranic a Eh, jeho rozvoj nezná výjimek, proto eh, mezinárodní zapojení musí být obrovské, mezinárodní organizace musí stát po našem boku, eh, abychom se ukončili tento terorismus a abychom mu neumožnili dále zvyšovat utrpení našeho lidu a ohrožovat naše životy a naši budoucnost. Eh, boj proti terorismu je v podstatě investicí do budoucnosti naši, našeho lidu, našich dcer a synů, aby mohli slušně žít. A k tomu potřebujeme pomoc mezinárodních organizací, která je založena zejména na darech. A chtěl bych tedy poděkovat všem dárcům, všem zúčastněným stranám za uh, Eh, veškerou pomoc, kterou nám poskytují a zejména tě, tě, tedy pomoc poskytovanou mužům, ženám, dětem, vdovám, eh, starým lidem. Eh, všechny tyto kategorie lidí trpí a jsou to opravdu zločiny proti lidskosti. Solidarita Eh, dárcovských zemí a jejich štědrost přispívá ke zmírňování utrpení a ke zlepšování života stovek tisíců žen, mužů a dětí. A eh, pomáhá jim poskytovat léky, potraviny, vzdělání v těchto eh, katastrofálních podmínkách, ve kterých tito lidé žijí. Já tedy vyzývám mezinárodní společenství, aby nadále bylo štědré a aby skutečně realizovalo tento plán humanitární pomoci, jejž dnes zahajujeme. Situace se v poslední době extrémně zhoršila, zejména po útocích proti města Ramada. Eh, výzvy, kterým dnes čelíme v Iráku, eh, překračují možnosti iráckých, eh, iráckého lidu. Irák vždy byl dárcovskou zemí, štědrou zemí, která pomáhala všem uprchlíkům, všem lidem, kteří potřebovali eh, pomoc, rozvoj a vzdělání. Nicméně dnes okolnosti, které panují v Iráku a které vlastně souvisejí také s cenami eh, ropy. Dnes to vede k tomu, že jsou zde miliony uprchlíků, miliony lidí, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a kteří musí čelit eh, terorismu, jehož eh, krutost přesahuje veškerou lidskou představivost. Dochází skutečně k porušování veškerých bož, božích a lidských práv a proto eh, irácká vláda se snaží poskytovat miliony dolarů, pomáhat těmto eh, uprchlíkům. Vytvořili jsme speciální eh, výbory, které pomáhají, které sledují situaci těchto uprchlíků a lidí, kteří trpí tímto násilím a poskytují jim základní služby. Irák má integrovaný plán pro rekonstrukci regionu, které se osvobodili z tohoto jeho terorismu a snažíme se pomáhat těmto městům, aby znovu, aby se do nich mohli vrátit jejich obyvatelé. Dnes jsme zavedli Centrum mezinárodní pomoci, které pracuje 24 hodin denně, sleduje situaci a, rozví, a těchto uprchlíků. Zavedli jsme také buňku Eh, ve které jsou zástupci vlády ve všech regionech, jsou tyto eh, buňky, které sledují situaci každodenně. A samozřejmě jsou do toho zapojeni také členové ministerstva a poslanci parlamentu. Situace, kterou dnes zažíváme v Iráku, se neustále zhoršuje ze dne na den a utrpení občanů opravdu je uměrné tomuto zhoršování. A z tohoto důvodu vyzývám eh, z tohoto místa všechny dárcovské země k tomu, aby eh, poskytovali naléhavou pomoc, aby zaváděli a realizovali tento plán, který zde dnes zavádíme. Nebezpečí terorismu neohrožuje pouze oběti, ale je to nebezpečí, které nezná hranic a které ohrožuje eh, všechny složky společnosti, které nezná žádných hranic. Na závěr bych rád poděkoval za úsilí eh, mezinárodních humanitárních organizací a zejména nevládních organizací, které působí v Iráku. Tyto organizace pracují v extrémně obtížných podmínkách, eh, zažívají každodenní nebezpečí a podařilo se jim získat přístup k těm uprchlíkům, kteří žijí ve velice vzdálených a těžko přístupných místech. Takže ještě jednou nesmírně děkuji všem zástupcům mezinárodních organizací za, a děkuji vám, že jste vyslechli můj, moji řeč. Děkuji. Thank you very much, President. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Teď bych rád dal slovo Antonimu Lejkovi z UNICEFu. Děkuji vám, pane Broku. Pane Algabury, vážení kolegové, milí hosté, vypnutý mikrofon. Did anybody hear me? Yes. No. Okay. Uh, I want to begin with one very modest. Eh, rád bych začal jednou takovou drobnou, dobrou zprávu a tedy eh, z Iráku se nestává, jak jsme se mnozí obávali, zapomenutá krize, eh, tím, že jsme se museli zaměřovat na jiné krize jinde po světě. Každý den vidíme Irák v titulcích novin, v televizi, v diskusích a na sociálních médiích. Všem špatná zpráva je, že ty titulky a diskuse a blogy jsou daleko častěji o vojensko-politickém konfliktu než o té katastrofě lidské, kterou tyto věci způsobily. Téměř eh, před rokem byl svět šokován eh, exodem stovek tisíc lidí z Mosulu, utrpením jazídů a jiných menšin a tím, jak se ženy a děti prodávaly jako zboží někde na trhu. Byly to eh, záznamy o sexuálním násilí a o vraždách. Dnes eh, tato pozornost v podstatě chybí, byť eh, lidské potřeby narůstají a v násilí se pokračuje. Tedy dnes a v příštích dnech je potřeba být na poplach, co se týká velikosti této krize. Je to krize bez zdánlivě bez konce v dohledu. Nejprve nějaká čísla. Jak říkal pan Stylianides, více než 8 milionů lidí v Iráku, polovina z nich děti, naléhavě potřebují pomoc. 8 milionů. Na chvíli si představte počet lidí pětkrát větší, než kolik žije zde v bruselské metropolitní oblasti. Jenom za poslední měsíc bylo 180 tisíc lidí vyhnáno z Ramády a jako by to nestačilo, tak 250 tisíc uprchlíků ze Sýrie eh, nadále nachází úkryt v iráckých komunitách. Pouze kurdistánský region už teď hostí téměř 1 milion vnitřních uprchlíků a zahraničních uprchlíků. To nejsou pouze suché statistiky, jsou to lidé. Lidé, jako jsme viděli v tom videu před chvílí. Jsou to rodiny, které byly vykořeněny ze svých domovů, práce, života a komunit. Jsou to muži a ženy, kteří se zuby nechty snaží eh, zachovat si nějaké živobytí a udržet eh, naživu své děti a v bezpečí a ve zdraví své děti, které si chtějí hrát a chtějí se učit. Eh, tato krize nepostihuje pouze uprchlíka, vnitřní uprchlíky. Eh, je to, pouze, je to také výzva pro eh, štědrost mezinárodní komunity humanitárních agentur a vlád, které se snaží držet krok s eskalujícími humanitárními potřebami a snaží se dostat pomoc tam, kde je potřeba, protože stále víc a víc je problém dostat pomoc tam, kde je zapotřebí. Stále víc oblastí je kontrolováno různými ozbrojenými skupinami. K tomu musíme přidat ještě rychlost a nepředvídatelnost této naléhavé situace. Bezpečnostní a humanitární situace se v podstatě mění každý den, přesouvá se spousta lidí a tím pádem je velice složité dostat k ním pomoc. Co je ještě horší, eh, poměrně jasně na horizontu vidíme další stovky tisíc vnitřních uprchlíků, eh, kteří pravděpodobně budou vyhnáni ze svých domovů, jak budou boje pokračovat. Nicméně i za těchto podmínek je potřeba eh, těžit z toho, eh, čeho můžeme dosáhnout. Eh, společně humanitární partneři podporují vládu, dodávají potraviny, vodu a potře- základní hygienické potřeby téměř dvěma milionům, kteři, kteří jsou na cestách. 30 táborů postavených od posledního července momentálně ubytovává zhruba 240 tisíc lidí a staví se dalších 13 táborů byly zaznamenány případy obrny, tím pádem se zahájila vakcinační kampaň, zatím pokryla 5,3 milionů dětí. Nová národní kampaň byla dokončena teprve minulý týden, což je úžasný výsledek vzhledem k tomu, jak masové vnitřní uprchlictví a jak komplexní bezpečnostní situace. Zhruba 270 tisíc vnitřně uprchlých dětí, což jsou vlastně nejnevinnější oběti tohoto konfliktu, dostává také určitý přístup ke vzdělávání. Jsou to velice tvrdě eh, získané výdobytky, eh, nicméně eh, jsou ohroženy, protože potřeby pomoci a peněz jsou obrovské a tím pádem naše kapacita dodávat tuto pomoc není adekvátní. 4,4 milionu lidí, a opět zopakuji to, 4,4 milionu jednotlivců potřebují potraviny více než 3 miliony dětí, 3 miliony dětí a, a dospívajících nemá přístup k dostatečné úrovni vzdělávání. 650 tisíc vnitřně uprchlých dětí přišlo v podstatě už teď o jeden celý školní rok. Více než 7 milionů lidí potřebuje vodu, základní hygienu a zdravotnické služby. Eh, choroby, které jsou propojeny s tímto nedostatkem, se objevují v těch eh, nejzranitelnějších komunitách, ať už je to cholera, neštovice a všechno to je reálná hrozba. Nesmíme zapomínat ani na eh, hrozné činy krutosti a násilí, zejména páchanem na ženách a na dětech, které riskují fyzické týrání, otroctví a sexuální násilí je strašné, že e, mezi e, tímto výčtem musí být i otroctví. K tomu všemu skutečně docházelo a dochází. Děti se používají jako sebevražední atentátníci a lidské štíty. Každý e, takovýto zločin je útokem nejenom na to dítě jako takové v přítomnosti, ale i na jeho budoucnost. Společně s špatnou stravou, neadekvátním zdravotnictvím a vzděláváním znamená, že tyto, tyto, tyto děti jsou ohroženy, protože nebudou vést zdravý život, nebudou mít nástroje pro budoucnost, nebudou mít schopnost odpouštět a znovu vytvořit Irák, až tento konflikt skončí. Je to spousta výzev, které nikdo neřeší, je to spousta potřeb, které nikdo nemůže uspokojit a velice snadno bychom tím pádem eh, mohli propadat v zoufalství. Nicméně musíme si připomenout, že rozdíl mezi eh, tím, když my uděláme 90% z toho, co bychom měli, nebo 80% z toho, co bychom měli, znamená rozdílné podmínky pro stovky tisíc lidí. Eh, znamenalo by to vlastně uzavření celé řady humanitárních projektů v příštích projektech. A tím pádem toto musí být velice naléhavý apel. Jak moc naléhavý? Dodávky potravin se již zmežují v, Dahu, v guvernátu eh, Dahuk což znamená, eh, což znamená v oblasti, kde je nejvíce vnitřně vysídlených lidí a eh, dále v tomto měsíci bude tento trend pokračovat. Velice brzy se chystá také ukončení dodávek zdravotnických, hygienických potřeb a vody do eh, uprchlických táborů, což je v tuto dobu zrovna nejhorší, protože se chystají nejteplejší měsíce roku a tedy i největší riziko Eh, vzniku epidemii. Eh, je potřeba samozřejmě zachovat si realistický přístup. Víme, že globální humanitární potřeba roste a globální zdroje jsou stále omezenější. Tím pádem jsme eh, prvotní výzvu vlastně zmenšili na polovinu humanitární pomoci a dále ji zmenšujeme, což znamená, že ta pomoc, kterou dodáme, je o to kritičtější. Bez 500 milionů dolarů v příštím půl roce naše operace budou v podstatě skutečně eh, na pokraji zhroucení a to si nemůžeme dovolit. Nesmíme selhat, nesmíme eh, ty odvážné irácké lidi opustit, kteří přežívají každý den. Pokaždé, když se setkáváme s těmito lidmi, pokaždé, když vidíme svět očima vnitřně vysídlených, eh, nám je připomínáno, jaká výzva toto je z hlediska psychologického i fyzického. Já jsem v lednu tohoto roku navštívil distrikt Akinava v Erbilu a setkal jsem se s jednou eh, rodinou, která žila v rozestavěném nákupním centru. Byla to rodina, muž, těhotná žena, starší matka, eh, tedy slepa a tři mladé děti, které tam přišly po čtyřdenním, eh, po čtyřdenní cestě pěšky. Neměli vůbec nic a byli vděční za veškerou pomoc, kterou mohli dostat. Mimo jiné proto, že se jim právě narodilo třetí malinké dítě. E, a e, otec té rodiny mi řekl, toto není nic v porovnání s tím, co jsme museli opustit, ale jsme rádi, že jsme v bezpečí. A to je komentář, který slýcháme znovu a znovu, který podtrhuje, jak důležitá naše pomoc je. Pomoc lidem v Iráku a v Syrii dává jim nejenom tedy fyzickou pomoc, ale dává jim naději. Bez ohledu na to, co všechno zažili, tato rodina a jiné nestrácí naději jak pro sebe, tak pro Irák, tak pro celý region a tak i pro budoucnost nás všech. Protože naše budoucnost bude společná. A právě proto ta pomoc, o kterou dnes žádáme, není pomoc pro agentury OSN. Je to pomoc proto, abychom my v OSN mohli pomáhat těmto rodinám, těmto dětem, aby i on, oni mohli doufat v budoucnost. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Lejku. A nyní bych eh, dal eh, slovo eh, paní doktorce Mav Chan za VAO, paní generální ředitelce. Děkuji vám, pane Broku, pane předsedo a Eh, také eh, má drahá sestro paní Kán a pane Lejku. Ano. Ano, dobré, dobré eh, ráno. Dnes dopoledne jsme si tady vyslechli litany, příšerných statistik, které zobrazují Eh, jak se dnes žije v Iráku. A můj bratr a sestra, pan Lake, to velice barvitě popsal, stejně jako film. Situace je opravdu strašná a rychle se zhoršuje. Sektářské napětí a ozbrojené konflikty ubírají lidem příležitosti dostat se do bezpečí přístup eh, do zdravotnických a dalších služeb. Eh, to potřebuje téměř 7 milionů lidí. My máme dnes 77 zdravotnických středisek a eh, projektů. To má kapacitu zhruba 2,7 milionů lidí. Kapacity jsou tedy přetížené a zásoby léků se krátí i ve velkých nemocnicích v těch eh, nejzasaženějších oblastech bylo poškozeno 14 nemocnic a stovky dalších zdravotnických zařízení. V některých oblastech více než 45 eh, eh, lidí, kteří by mohli pomáhat, si museli zachránit životy útěkem. Ano, my musíme chránit tyto zdravotnické, ten zdravotnický personál, nemocnice, zařízení, veřejné služby, zdravotnictví, zásobování vodou a hygienické služby. To všecko eh, se nyní hroutí a roste riziko infekčních, nebe, infekčních chorob, zejména pro ty, kteří už jsou delší dobu na útěku. Navíc eh, horké počasí k tomu ještě přispívá. Taktéž neštovice, zdá se, jsou eh, přítomny ve všech 18 okresech, eh, totež eh, cholera a další. Irák byl 14 let územím bez těchto nemocí a to, že se vracejí, to skutečně je indikátorem zhrouceného systému kde lidé nemají k dispozici ani tu nejzákladnější prevenci, ani dokonce očkování. Jak víme z minulých zkušeností, obrna, to jsou eh, eh, viry, které vždy eh, využívají příležitosti, které vznikají v konfliktech. Eh, také máme diabetiky, eh, lidé, kteří, lidi, kteří trpí eh, rakovinou a většině z nich se už nedostává pomoci. Humanitární agentury dělají vše, co mohou na to, aby tyto nedostatky a mezery zaplnili. Ale nemohou. Je tam nedes, nejistota, nedostatek potravin, nedostatek elektřiny a tak dále. Navzdory těchto, těmto eh, výzvám jsme spolu s partnery dali k dispozici obrovskou pomoc milionům lidí a dokonce i eh, v oblastech, kde zuří konflikty, provádíme očkování dětí. Ale dámy a pánové, eh, bez peněz budeme muset do konce června eh, zavřít dobrých 84 našich operací, našich středisek a to do konce června tohoto měsíce. Zkuste si představit, co to pro ty lidi znamená. Je možné rodit děti, Eh, děti s eh, zápaly eh, plic a děti s průjmem nebo pro lidi, kteří jsou ohroženi srdečními infrakty nebo trpí bolestmi. A zamyslete si nad tím, co to znamená pro zdraví a ochranu zdraví v tom regionu nejenom v Iráku, ale v celém regionu samozřejmě, protože věry neznají hranice. Dámy a pánové, dovolte, aby závěrem zúraznila, že Iráčané potřebují zoufalé pomoc a poskytnout jim tuto pomoc je humanitární imperativ, ale také předpoklad pro to, aby eh, země mohla nastoupit cestu dlouhodobé obnovy a stability dá se toho dosáhnout jednoduchým a nepříliš drahým způsobem. To znamená peníze na zdraví a na eh, externí pomoc, která vytáhne lidi z této mizérie a dá jim zpátky naději. Děkuji vám. Um, thank, thank. Děkuji, paní doktorko. Myslím, že od obou řečníků jsme se dozvěděli, jak naléhavá je potřeba pomoci. Když si představíme, že v podstatě do konce tohoto měsíce by se mohly zavřít nemocnice, tak to je velmi názorný eh, příklad. Čili my skutečně musíme znásobit úsilí, jinak eh, takovýchto obrázků, které jsme zde viděli, bude přibývat. A e, já bych nyní e, požádala, aby e, došlo k změně osazenstva za tímto stolem. A slovo si vezme paní Líze Grant. Takže kolegové, jako další vystoupí Lisa Grant, zvláštní vyslankyně generálního tajemníka OSN, asistenční mise do Iráku a slouží také jako rezidentní koordinátorka pro Irák paní Grant. Nedovedu si představit, že by k nám mohl dnes ráno promluvit kdokoliv lepší, aby nám řekl o tom, jaké jsou potřeby a čeho bychom měli dosáhnout. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji všem předřečníkům a všem veleváženým hostům této důležité konference. Rádi bychom se s vámi podělili o takový přehled. Humanitární situace máme prezentaci v PowerPointu, tu vidíte na obrazovkách. To první, co bychom vám chtěli sdělit, je to, že humanitární krize v Iráku je jedna z nejkomplexnějších a nejvolatilnějších krizí na světě. To je něco, co zmínila už celá řada předřečníků. Jedná se také o jednu z nejrychleji se vyvíjejících krizí na světě. Počet lidí, kteří potřebují eh, pomoc eh, se ze čtyřnásobil v posledních měsících. Proto OSN říká, že tato krize se vyvíjí jako jedna z nejrychlejších. Jak říkal jeho excelence předseda parlamentu, krize zasahuje každou z 18 provincií Iráku. Z toho počtu lidí, kteří potřebují pomoc. Na tomto snímku vidíte, kde ta pomoc je nejpotřebnější. Čím větší červené kolečko, tím více lidí potřebuje pomoc v dané oblasti. Vidíte, že v provincii Anbar je to více než 1 milion lidí. V Ninive je to 1,3 milionu lidí. V Kirkuku je to 1,18 milionu lidí a tak dále a tak podobně. V tuto chvíli, jak říkali kolegové, je celkem 8,2 milionu lidí, o kterých víme, kteří potřebují pomoc. Víme, že v příštích měsících se humanitární situace ještě zhorší. Ehm, naše plány e, a modely říkají, že dalších až 1,7 milionu lidí může spadnout do této pasti. To znamená, že do konce roku 2015 může až 10 milionů Iráčanů potřebovat nějakou základní životní pomoc. Celková populace Iráku je 36 milionů pro srovnání. Kromě toho, že se jedná o jednu z největších a nejkomplexnějších a nejvolatilnějších krizí na světě, je to také krize, která napíná kapacity humanitárních agentur až na samotný limit a celá řada té statistiky už zde byla řečena, jak říkal Tony Lake a ostatní, více než 4,4 milionu lidí potřebují potraviny. A co je velice důležité, klíčové zemědělské oblasti, včetně eh, velké části eh, toho cereálního pásu v Iráku jsou teď pod kontrolou islámského státu, což má vážné dopady pro potravinovou bezpečnost. Další důležitý bod je, že hostitelské komunity v celém Iráku otevírají své domovy, otevírají své komunity a vítají vnitřní uprchlíky. Jejich štědrost je inspirací pro nás, pro všechny. Co se děje, je, že náklady na tuto štědrost jsou skutečně obrovské. Víme, že v celé zemi celá řada hostitelských komunit eh, vlastně chudne stovky tisíc domácností padají do chudoby, protože přivítali tolik vnitřních uprchlíků. E, to znamená, v Iráku je v sázce skutečně mnoho. To je klíčový bod, který zdůraznil již předseda iráckého parlamentu, mluvil o tom pan komisař a další. Ta země je skutečně na okraji propasti právě teď a tady. To je jedna věc, kterou nemůžeme dost zopakovat. Obáváme se, že pokud humanitární operace skolabuje, a pokud nebude mít dost peněz, tak se to stane, tak národní rekonciliace v Iráku bude eh, vlastně podkopána, bude docházet k další fragmentaci přesně ve chvíli, kdy eh, musíme být solidární s vládou, kdy je tolik v sázce. Toto je jedna věc, eh, kterou říkala celá řada z nás. Dochází eh, v Iráku eh, k těm nejhorším porušováním lidských práv. Právě proto humanitární partneři, partneři říkají, že je to krize ochrany, kromě všeho ostatního. Říkali jsme, k jakému druhu porušování lidských práv dochází v Iráku. Hovoříme o celé generaci mladistvých, kteří jsou ohroženi Rovněž jsme se dotkli toho, že dochází k nárůstu sektářských tenzí, což dále ohrožuje výhled na bezpečný návrat těch 3 milionů vnitřně vysídlených osob. Jedna třetina celé země, to je tedy to tmavě a středně tmavě modré, tam podstatě neexistuje bezpečný přístup. A přesně v těchto oblastech odhadujeme, že se nacházejí ti nejzranitelnější lidé. Jsou to lidé, o které si děláme ty největší starosti, jsou přesně na těch místech, kam se nejhůře dostáváme. Kdokoliv, kdo sleduje zprávy týkající se Iráku, bude vědět, že z hlediska humanitárního se situace ještě téměř jistě zhorší v podstatě o tom hovoříme jako o tom pomyslném Summer of Discontent. V příštích měsících e, kvůli tomuto konfliktu, kvůli e, teroristům a protiteroristickým akcím, bude humanitární potřeba této země dále narůstat. Jak jsme řekli, může narůst konkrétně o 1,7 až 2 miliony dalších osob. Máme určité plány, které začínáme implementovat, ale jedno z našich očekávání je, že boje mohou ovlivnit eh, několik komunit, několik měst najednou. A v městských oblastech celé čtvrti, jako jsme viděli eh, před několika týdny v Ramádi, mohou celé čtvrti uprchnout, protože se budou bát o život, jako jsme to viděli v Ramádi. Za 48 hodin více než 50 tisíc lidí z Ramádi uteklo. Očekáváme, že v příštích měsících bychom mohli vidět něco podobného, jako jsme viděli v Ramádi. Humanitární partneři dělají vše, co je v jejich moci, aby pomohli. Já bych na tomto místě ráda poděkovala partnerům, kteří jsou přímo v terénu, komunitárním organizacím, nevládním organizacím, které jsou v terénu a poskytují pomoc. Jak říkal Tony Lake a doktorka Chen, za poslední rok se angažovalo 150 organizací, které dosáhly zhruba na 2,5 milionu lidí každý měsíc ve svých činnostech. Když už hovoříme o našich operacích, je potřeba být k sobě upřímní eh, a říci si na rovinu, jaké jsou výzvy pro nás. Toto je operace, která se velice rychle rozšířila, ale zcela upřímně řečeno, my máme problém s tím udržet krok s komplexností problému a s potřebami, které v terénu vznikají. Právě proto se ta operace teď reformuje a proto se také restrukturalizuje zakládáme humanitární operační centrum, snažíme se předvídat, jaké budou potřeby a e, nasazovat, nasazovat prostředky humanitární pomoci podle toho. Snažíme se vytvářet speciální skladiště, snažíme se standardizovaným způsobem vyhodnocovat situaci v terénu, aby čísla, která používáme, byla co nejpřesnější a snažíme se lépe koordinovat práci s vládou. Jedna z nejvíce ohromujících částí naší operace, už tady zazněla Tonyho Lejka, to je ten mechanismus rychlé reakce. To je mechanismus, který za prvních 48 hodin úprku třeba nějaké rodiny, OSN e a související agentury této rodině mohou dodat eh, takzvaný nouzový kit, což, je, což jsou potraviny na několik dní, základní hygienické pomůcky a zkrátka dobře v takovéto krabici ty nejdůležitější potřeby. Jsou to věci, které zachraňují životy. Pokud se nějaká rodina někde usadí, tak potom máme eh, samozřejmě větší kity, větší sady eh, těch potřebných věcí. Eh, tyto základní pomůcky jsme dodali více než dvěma milionům lidem napříč obrovským územím jen v tomto roce. Ovšem v posledních týdnech zažíváme, že nám docházejí zásoby těchto, těchto kitů. To znamená, kdyby mělo skolabovat další město, Adifa, Somar nebo jakékoliv jakékoliv jiné město, pokud se stane něco strašného, tak budeme v situaci, kdy už takovéto základní pomůcky nebudeme mít které by pomáhaly lidi udržet při životě. Další bod, eh, který bychom chtěli zdůraznit, co se týká eh, mechanismu rychlé reakce, je, že můžeme dosáhnout na lidi v těch nejextrémnějších situacích. Už jsme mluvili o tom, jak vypadá ta smutná realita. Více než 50 veškerých humanitárních operací a aktivit bude ukončeno anebo bude, bude muset být seškrtáno v příštích měsících, pokud nedostaneme další peníze. To je fakt. To není nijak přehnané, není to žádná nadsázka, je to skutečně tvrdý fakt. 50% všech našich operací bude seškrtáno anebo úplně uzavřeno. Jak říkal Tony, eh, světový program potravin už teď musel snížit dávky potravin a 77 zdravotnických zařízení hrozí eh, uzavření v příštích měsících. Jako, je to vlastně takové domino. V den, kdy nějaká klinika zavře, eh, začnou zavírat i další. Teď se chystá uzavření 77 takovýchto klinik. Už jsem zmínila, že eh, nám docházejí zásoby těch nouzových kitů. Další věc, kterou chci zmínit, a ta je také klíčová, Eh, irácká vláda tuto operaci řídí a plně se v ní angažuje. Nabídli svou pomoc. Irácká vláda nabízí transfery hotových peněz, staví tábory, nabízí ubytování, otevírá školy, otevírá své kliniky. Nicméně má velký problém, protože 40 rozpočtu eh, bylo ztraceno protože se propadly ceny ropy a musí také platit za tu velice nákladnou eh, kontraofenzívu proti islámskému státu, takže irácká vláda je v podstatě zatlačena ke zdi a nemá prostředky. Střední země jako Irák za normálních eh, okolností by musela nést větší část humanitární pomoci, nicméně problém je, že irácká vláda by chtěla, ale nemůže, protože už je skutečně dotlačena do kouta a potřebuje naši pomoc. Právě proto eh, vydáváme tento mezinárodní apel. Říkáme, podívejte přátelé, teď je čas na solidaritu, je potřeba pomoci irácké vládě a iráckému lidu. Tento humanitární reakční plán je naší největší prioritou pro tento region. Vím, že mnoho kolegů, kteří znají OSN, očekává, že eh, představujeme výzvy, které se dají různě seškrtávat. Děláme to proto, že se snažíme zajistit, aby ta asistence, kterou poskytujeme, bude eh, splňovat alespoň minimální mezinárodní standardy. Jak už ale kolegové říkali, víme, že po celém světě dochází k eh, nouzovým situacím, které tlačí na donátorské rozpočty a právě proto v případě Iráku říkáme, že v rámci každého klastru budeme předkládat eh, minimalizovaný balíček, který bude sekvencován na eh, reakci jaksi v první linii, v druhé linii a celkové linii. Eh, ráda bych řekla, že toto není ta výzva pro donátory, kterou bychom byli chtěli vydat. Chtěli jsme vydat výzvu, abychom splnili mezinárodní minimální standardy, ovšem nemáme k tomu dostatek kapacit. A právě proto to, co prezentujeme, je skutečně ta nejvyšší priorita, jakou jsme kdy pro tento region vydali. V podstatě je to skutečně to absolutní nutné minimum, ten balíček, který je nastaven pro eh, ten systém klastrové pomoci. A dostává nás to v podstatě do takového morálního svěráku. Jako humanitární pracovníci musíme dodržovat minimální mezinárodní standardy. Taková je naše povinnost, ale v případě Iráku, protože máme málo peněz, protože eh, přístup do té oblasti je omezený a kapacity jsou omezené, mohli jsme vypracovat pouze tento minimální balíček. A právě ten musíme zajistit. 500 milionů dolarů za příštích 6 měsíců. 5,6 milionů lidí. Jedna z nejdůležitějších věcí zde je nalézt novou rovnováhu pro mezinárodní pomoc, aby tato zahrnovala i humanitární asistenci. Znovu vyvážit mezinárodní pomoc, aby zahrnovala i humanitární asistenci. Ten skutečný plán má pět strategických cílů specializovaná ochranná podpora, protože eh, je to ochranná operace, zachování eh, té základní pomoci pro lidi, kteří jsou na nás závislí. Je potřeba dělat eh, všechno, abychom se dostali k těm ohroženým populacím, i když nejsou v těch oblastech ovládaných vládou. Je potřeba bezpečně navracet vnitřní uprchlíky a to poslední je snad nejdůležitější, podporovat vládu v přechodném procesu na eh, sociální ochranný systém založený na hotových penězích. V případě Iráku velmi dobře víme, že externí humanitární pomoc, kterou poskytujeme, má určitou odchodovou strategii. V Iráku už existuje nějaký sociální záchytný systém, velice štědrý záchytný systém, ale e, protože vláda je momentálně zatlačena ke zdi a nemá dost peněz, tak ten sociální systém nefunguje tak, jak by měl. Až se cena ropy opět zvýší, tak ten systém začne fungovat tak, jak má. Až se to stane, tak mezinárodní organizace nebudou muset dělat to, co děláme my teď. Ale v tuto chvíli to dělat musíme, protože zatím cena ropy nestoupá. Nicméně chceme tento přechodný proces eh, podporovat a chceme přejít zpět na ten sociální záchytný systém. Jak jsme zmínili už v každém tom klastru, máme minimální balíček sekvencovaný na pomoc v první linii, druhé linii a v plném klastru. Eh, v tomto světle děláme to, že eh, se v podstatě zaměřujeme na sektor potravin, vody a základní hygieny. Ukážeme vám, jak to vypadá. Eh, reakce v první linii jsou balené vody, eh, nouzové záchody, balené mídlo. Druhá linie jsou čerpadla, nákladáky a cisterny a potom klastrová reakce. Tam vidíte, že už spadá monitorin, opravování, hygienických a eh, vodohospodářských systémů. To děláme ve všech těch, těch 13 klastrech. Každý, kdo si přečte tu výzvu, jasně uvidí, co se bude dělat v první linii, druhé linii a jak si v té celostní linii a, jak, a kolik to bude stát. No a teď ještě několik bodů na závěr. Toto je jediná nouzová situace L3, která má realistickou eh, konco, u, strategii ukončení, tedy exit strategy, to znamená ten transfer k tomu sociálnímu záchytnému systému. Už teď pod vedením vlády pracujeme na krocích, které pomohou vládě zlepšovat tento systém sociální ochrany tak, abychom už nemuseli my dělat to, co dělat musíme teď. Ehm, nakonec jenom schrnutí jednotlivých klastrů, co je v té výzvě, to jsou ty nejvyšší priority osekané na minimum, které jsme kdy pro tento region dodávali. Co se týká ochrany, chceme 54 milionů, potravinová bezpečnost 180 milionů, zdravotnictví 60 milionů, voda, hygiena 44 eh, milionů, ubytování 100 milionů zhruba, eh, koordinace táboru 2,5 eh, milionů vzdělávání 26 milionů, můžete si to přečíst sami. Chtěli bychom využít tuto příležitost k tomu, abychom vyjádřili velkou vděčnost Evropskému parlamentu, a komisi samozřejmě za to, že jste nám umožnili sem přijít a za to, že jste nám umožnili eh, hovořit o této výzvě. Chtěli bychom také vyjádřit vděčnost vládě Irácké republiky za to, že nás hostíte eh, u sebe doma, že nás v těchto složitých chvílích podporujete. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že je naprosto jasné, kolik to bude stát a my eh, určitě eh, jsme přesvědčeni, že to budeme potřebovat teď. Tak a já bych prosila, aby eh, k nám dopředu přišli přišli tady další panelisté. Já se s vámi budu muset rozloučit, poněvadž my zde máme slavnostní zahájení rozvojových dní a předám tedy slovo panu Kuzo Pemojovi, který je místopředsedou výboru AFET. días. Amo... Dobrý den. Takže přejdeme k bodu 6 našeho programu a to humanitární panel. Bueno, para introducirle voy a dar la... A rád bych dal nejprve slovo panu Sorensonovi, generálnímu řediteli příslušného generálního ředitelství. Tak prosím, máte slovo. Uh, good morning, Mr. Chairman. Uh, good morning, everyone. Dobře ráno, uh, pane předsedo, tak eh, eh, Klaus se musí účastnit mm, ta eh, záležitosti kolem eboli a já jsem ředitelem operací v DG, DG ECO. Dámy a pánové, pane předsedo, vážení kolegové z platformy, já si myslím, že eh, ze strany ECO, eh, ze strany tedy komise, je tento panel skvělou příležitostí pro to, abychom si zde předvedli ty největší výzvy, eh, které před nás staví Irák. Jde zejména o ochranu obyvatelstva, poněvadž to řekli mnozí řečníci, kteří jste už hovořili. No a samozřejmě poskytovat jim pomoc, to je taky, to je prostě vždycky ta největší výzva. E, netřeba opakovat, že zcela podporujeme e, e, podporujeme všechno to, co zde provádí a jak nám to tedy bylo prezentováno ze strany Eh, předchozích řečníků. My eh, si velice ceníme pozitivního vývoje v humanitární odezvě na danou situaci a očekáváme, že se bude vyvíjet tak, jak to bylo uvedeno v prezentaci. V tomto rámci bychom chtěli zdůraznit eh, tři klíčové záležitosti. Především je to přístup, který bude zahrnovat eh, celý Irák. Eh, samozřejmě, že by bylo nejjednodušší zaměřit se na oblasti, eh, do kterých je přístup snadný. Ale máme stovky tisíc lidí, kteří potřebují humanitární pomoc tam, kde ten přístup není. A musíme skutečně Eh, a je to naše morální povinnost udělat všechno pro to, aby bylo pomoženo všem. Kdekoliv ti lidé jsou, kdokoliv to je, musíme se snažit pomoci. Eh, druhá eh, výzva je ta integrovaná povaha té krizové situace. Toto je třeba zdůraznit. My se snažíme vybudovat centrum pro humanitární operace jak v Bagdádu, tak v Irbílu. A to jsou naprosto zásadní věci pro to, abychom mohli eh, plánovat a usnadňovat humanitární pomoci a případnou, případná jednání, která umožní její poskytování. Jde o koordinační úsilí, které reflektuje uh, Eh, podobné úsilí na straně GRG eh, a na straně irácké vlády. O tom ještě uslyšíme. Eh, také velice chválíme mechanismus rychlé odezvy, podporujeme UNICEF, který to všechno řídí. Jde o klíčový nástroj pro integrovanou naléhavou pomoc pro uprchlíky a vyhnance, tak aby eh, ty a aby se nám de facto ta pomoc a humanitární zboží nestrácelo. A poslední věc, a to se to tady zasnělo eh, ke konci prezentace, eh, nejenom jde tedy o tu exitovou strategii, ale také se nám velice zamlouvá eh, toto úsilí eh, s mechanismem a strategií bezpodmínečné pomoci. Je to samostatný, samostatná součást celé strategie a je naprosto nezbytná eh, pro rekonstrukci a konsolidaci společenského přediva v Iráku, Eh, které jedině může zajistit eh, stabilitu této země. Eh, jde o to, aby se aby zde bylo možné přežívat poněkud důstojnějším způsobem. Naplnit to všechno nebude snadné, pokud se týče eh, posledního vývoje inovací, tak to si od nás a od operátorů a zejména od veřejných orgánů v Iráku eh, vyžádá obrovské úsilí, ale my jsme odhodláni to všechno podporovat, aby došlo k implementaci tohoto systému. Já vám eh, srdečně děkuji za to, že má, jsem měl možnost o těchto věcech promluvit. Velice vám děkuji, pane řediteli. Nyní zde máme panel na velmi vysoké úrovni. Máme zde skutečně zástupce na vysoké úrovni. A čili nebudu prodlužovat a hned dám slovo panu Volkerovi Tyrkovi, který je zástupcem vysokého komisaře pro ochranu e, uprchlíků. Máte sedm minut na váš příspěvek. Je mi potěšením, že mohu být součástí tohoto panelu ke spuštění humanitární pomoci e, Iráku. E, jak bylo řečeno, e, je to zejména krize ochrany obyvatel a mm, proto tedy zde hovořím jako asistent komisaře pro ochranu. Když se podíváte na statistiky, kterých máme dneska hojnost, hovoříme o milionech lidí, více než 8 milionů lidí, kteří jsou v nouzi. Eh, velice velkou roli tady eh, hraje vyhánění z domovu. Jenom za poslední dva roky to bylo přes milion lidí plus dalších 900 tisíc eh, uprchlíků z předchozích let, čili Celkem tady máme zhruba 4 miliony lidí, eh, včetně 800 zhruba, eh, eh, pardon, 180 tisíc lidí, kteří jsou nyní mimo hranice Iráku. Čili jsou to lidé zubožení, jsou to lidé vykořenění. A když se člověk eh, zamyslí nad tím, že jsou to individuální lidé, osoby, tak vyvstává celá tragédie situace a mnozí z nich museli prchat eh, několikrát. Mnozí z nich eh, tím prošli několikrát. A samozřejmě vždycky celá ta situace s potřebou ochrany se opakovala. Mnozí z nich prošli traumatem, často zažili a byli svědky eh, extrémního násilí, sexuálního násilí, eh, sami ho mnozí zažili na vlastní kůži. A jestliže tedy tímto člověk projde a konečně najde někde bezpečné útočiště, tedy to se nepodaří všem, ale i když něco takového najdete, tak ta bezpečnost je eh, velmi relativní. Čili z hlediska ochrany je jasné, že ta humanitární odpověď na situaci musí být energická, výrazná a musí odpovídat na potřeby uprchlíků. Chtěl bych říct jednu věc. Já jsem eh, před chvíli hovořil před výborem pro občanské svobody, justici a vnitra. A mohlo by se stát, že eh, tady ta souvislost s jejich portfoliem není moc velká, ale ve skutečnosti tomu tak není. Totiž eh, mnozí eh, Syřané nastupují na čluny a snaží se přeplavit před středozemní moře z Turecka do eh, Řecka. To je nový fenomén, to tady dříve nebylo. Čili oni se snaží skutečně dostat i do zemí, které zde zastupujete vy. Eh, něco podobného eh, nastane také u Iráčanů. Už vidíme první příznaky. Čili my potřebujeme reagovat na jejich potřeby Iráku přímo na místě, poněvadž eh, jinak eh, budou muset eh, někam jinam, poněvadž situace je neúnosná. Čili my tady máme tedy tu syrskou krizi, iráckou krizi a vůbec to, co se děje na středu středozemní moře. Já osobně jsem před pár týdny na misi v Iráku viděl že eh, mezi lidmi panuje obrovská vlna sociální solidarity. Eh, média eh, často nám ukazují jenom jeden obrázek, vojáci, zbraně, militarizace a tak dále. Ale tato mince má i jinou stránku a to je ta mezilidská solidarita mezi Iráčany a to je samozřejmě mimořádně důležitou součástí budoucnosti Iráku. Je důležité na této mezilidské solidaritě stavět. Já jsem například eh, se mohl zúčastnit eh, eh, jakéhosi komoditního střediska blízkosti Erbilu a jsou, byli tam tedy uprchlíci eh, v Iráku, zejména v kurdských oblastech, eh, prostě směsice lidí. Eh, ti všichni se sešli, vytvořili jakýsi společný výbor a snažili se řešit problémy jako třeba sňatky velmi mladých žen, vzdělávání dětí, registraci a tak dále. Prostě podařilo se jim vytvořit Eh, jakousi eh, strukturu, správní infrastrukturu, eh, která se opírala o přirozené společenské vazby. No a to je způsob, jak tedy investovat do nového Iráku. Toto je příležitost v této krizové situaci. Domnívám se v této souvislosti, že z našeho pohledu je velice důležité umožnit těmto eh, komunitám, těmto společenstvím, aby eh, mohli fungovat samostatně tím, že jim dáme k dispozici, eh, k dispozici humanitární pomoc, materiální pomoc. A jak jsme se tady doslechli ze strany DSARSG, tak ta podpora je velice naléhavě potřebná a je v zájmu postižených iráckých občanů, abychom je poskytovali. A ještě poslední bod, a ten se týká řešení, řešení zejména v souvislosti s vyhnáním, s vyháněním, s vyhnanci. My vidíme, že těch eh, interních eh, uprchlíků v Iráku Eh, je mnoho a bude jich zřejmě do konce roku přibývat v eh, řádu 100 tisíc. Nicméně vidíme i první pokusy o návraty do původních eh, obcí a měst. No a to všechno budeme muset podporovat. Podporovat, to je už principiální otázka. A to znamená, že budeme tam se sledovat, budeme muset vyhodnocovat situaci aby, a chápat, abychom eh, poskytovali pomoc, jakou eh, potřebují lidé na místě. Prostě budeme muset chránit tyto lidi, eh, aby se mohli vracet do svých domovů v důstojných podmínkách a bezpečně. Čili já myslím, že tady ta propojenost mezi tím, co vidíme eh, uvnitř Iráku a v regionu a dokonce v Evropě, to prostě všechno spolu souvisí a jde právě o eh, prostředky, finanční prostředky, které potřebujeme, abychom mohli skutečně eh, poskytovat tu pomoc a pomáhat jim v jejich utrpení. Děkuji vám, pane předsedo. Velice vám děkuji. A nyní dávám slovo Janovi Eglandovi, generálnímu tajemníkovi Norské rady pro uprchlíky. Uh, děkuji. Začal bych tím, že bych poblahopřál Evropské unii, pogratuloval nejenom k organizaci této konference protože ta přichází skutečně v kritickou chvíli pro civilní populaci Iráku. Jsem rád, že zde sedí kolegové z OSN i ICSC. Já zastupuji jednu z mnoha nevládních organizací a organizací občanské společnosti, která je dnes aktivní v Iráku. Máme tisíce pracovníků v terénu, Děláme opravdu hodně, ale s vaší pomocí bychom mohli dělat ještě více. Čelíme třem paralelním zhoršujícím se krizím. Nejprve krize ochrany, to znamená tedy to eskalující násilí páchané na bezbraných civilistech. Staré komunity náboženství a menšiny jsou rozdělovány a rozmetány do všech koutů Iráku, do všech koutů světa komunity, které zde existovaly po tisíce let. A najednou se eh, dostávají do těch nejotřesnějších podmínek, což jsou skutečně nenapravitelné škody. Stává se to každý den. Ozbrojenci eh, mučí, znásilňují ženy a děti s naprostou beztrestností v celém Iráku. Za druhé, jako humanitární pracovníci v terénu vidíme zhoršující se krizi přístupu, protože ozbrojené skupiny blokují a útočí na humanitární pracovníky a upírají civilistům právo na, na útěk do bezpečí nebo právo na získání humanitární pomoci, například v provincii Anbar. Dnes panuje obrovské utrpení. 100 tisíc lidí bylo v posledních dnech donuceno k útěku a 85% tím pádem v podstatě úplně všichni nemají možnost utéct z těch oblastí, kde se vraždí, nebo z těch oblastí, kde k ním není přístup, protože narážejí na uzavřené mosty, uzavřej, narážejí na eh, blokády silnic. Takže realita je taková, že v celé řadě míst civilisté nemohou jít pryč, nemohou získat naši pomoc a my se za nimi nedostaneme. A to, je, to musí přestat. Může to přestat, není to žádná tsunami, je to člověkem vytvořená krize. A ta třetí krize, které čelíme, je krize asistence, ke které dochází kvůli nedostatku finančních prostředků. Množství finančních prostředků se vlastně ani nemůže rovnat eh, těm obrovským potřebám těchto milionů lidí na pokraji propasti. Irácké komunity byly velice štědré. Přijali vnitřní uprchlíky, vzdálené příbuzné, ale i naprosté, naprosté cizince. Eh, kurdská regionální vláda byla velice eh, štědrá, příjemná. Syřany a různé jiné Iráčany a teď je na Evropanech a Američanech a na Aziatech a na dalších arabských státech, aby začaly plnit své mezinárodní závazky. My, jako humanitární nevládní organizace na mnoha místech, máme v podstatě asi i nejvíc pracovníků přímo v terénu a chceme požádat o rychlé a plné financování tohoto humanitárního plánu OSN, jak ji představila Lisa Grande. Je potřeba, abychom byli plně financováni. Jsme v této věci partnery, Samozřejmě eh, mnozí z nás eh, mají různé potřeby ještě nad rámec té společné výzvy. No a nakonec, samozřejmě toto utrpení humanitární pomocí jako takovou neskončí. Irácké vedení, politické, náboženské i kulturní, bude muset sednout k jednomu stolu, promluvit si, promluvit si se zástupci menšin a bude muset vypracovat mírové politické dohody. To je jediný způsob, jak to celé ukončit. Regionální a mezinárodní velmoci musí přestat se svými rivalitami, se svými spory, které způsobují obrovské utrpení iráckým civilistům. Je potřeba, aby koherentně dotlačili všechny strany k jednomu stolu aby byly uzavřeny ty tolik potřebné dohody. My jako humanitární pracovníci jsme nestraní, jsme nezávislí, musíme se řídit našimi humanitárními principy, které nám nařizují neutralitu vůči těmto politickým konfliktům a vůči tomuto sektárnímu násilí. Je potřeba, abychom působili tam, kde je to potřeba, bez ohledu na to, kdo danou oblast zrovna ovládá. Antiteroristická legislativa nám nesmí zabraňovat v tom, abychom se dostávali k obětem tohoto teroru. Je velice důležité, aby toto parlamentáři chápali. Nesmí docházet k těmto nežádoucím do, eh, vedlejším účinkům, které by nám stěžovaly pomoc obětem teroru. Takže potřebujeme víc peněz, potřebujeme eh, víc bezpečnosti, lepší přístup a ochranu pro ty, kteří, kterým pomáháme. Naši pracovníci v terénu s napětím očekávají výsledky eh, této dnešní konference. Potřebujeme vaši pomoc. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dám slovo paní Barb- Barbaře Nosvorci, zástupkyni ředitele pro světový potravinovou pomoc. Děkuji. Děkuji. Je mi ctí, že s vámi můžu dnes eh, zde být a promluvit k vám jakožto zástupkyně Světového potravinového programu. Začala bych tím, že my se domníváme, že přístup eh, k výživným potravinám je základem, eh, je cihlou pro budování Eh, mírového stabilního Iráku. Protože ta bezpečnost je také součet bezpečnosti fyzickou. Světový potravinový program už od roku 1991 bojuje proti hladu v Iráku. Poskytujeme potraviny lidem postiženým konfliktem a přírodními katastrofami. Eh, Jakoliv je Irák bohatý ropou, eh, jeho rozvoj byl, eh, jeho rozvoj bylo zabráněno. A Iráčané upadají do závislosti na jiných důsledků tohoto násilí. V roce 2012 otevřeli Irák hranice na severu i na západě syrským uprchlíkům. My jsme těmto uprchlíkům také dodávali potraviny a bylo tomu tak i v roce 2014. Zastavme se a zamysleme se na chvíli. A e, chtěl bych poděkovat e, za těch 10 milionů eur, které Evropská unie a členské země poskytly e, v roce 2014 Eh, Iráčanům a další 4 miliony eur pro Syřany. Toto nám umožnilo dodávat potravinové balíčky a eh, nasytit asi tři čtvrtě milionu Iráčanů přímo jídlem a dále jsme mnohým poskytli potravinové poukázky a tak dále. Situace nicméně se zhoršuje, jak všichni víme na počátku roku 2014 eh, došlo eh, k vyhání dalších lidí eh, v mm, provincii Enver. My jsme se snažili velice rychle pomáhat právě těmto uprchlíkům. Situace se ovšem dále zhoršila v červnu 2014, když Mosul zabrali militanti a spolu s ním i další města eh, v centrální a severní části Iráku. Uprchlíci se museli eh, přesouvat z místa na místo a eh, VFP přišlo se speciální balíčky právě pro tyto druhy uprchlíků. V srpnu došlo k dalšímu pohybu a my jsme otevřeli kuchyně které dávaly až eh, dvě jídla denně eh, necelým tři, třechstům tisícům uprchlíků. V, během celé té doby my jsme naslouchali postiženým komunitám, kon, konzultací a e, speciálních skupin a proto jsme také přizpůsobovali obsah našich potravinářských košů. Je pro nás důležité, abychom poskytovali pravou pomoc těm pravým lidem a pravým způsobem a v pravý čas. to tomu bylo například eh, v kurských oblastech loni eh, v eh, loni na podzim přizpůsobili jsme eh, také ty poukázky, tak aby si mohli kupovat eh, vejce, eh, zeleninu, drubež a tak dále. Pomáháme tedy v, rozho- v rozměru zhruba 7 milionů eur měsíčně. V Anvaru jsme začali novou vlnu uprchlíků a my jsme spolu s UNICEFem a dalšími mezinárodními nevládními organizacemi pomáhali pomocí eh, hotových potravin, eh, vody a dalších. Prostřednictvím spolupráce mezi těmito agenturami jsme eh, zhruba 210 tisícům lidí poskytli potraviny pracujeme na tom 24 hodin denně a e, siřanům například, siřanům na úprku jsme poskytovali jak přímo potraviny, tak také potravinové poukázky. A podařilo se e, se nám také operovat v uprchlických táborech, kde dokonce funguje určitá peněžní směna bohužel nedostatek peněz, který pocitujeme od dubna, nás nutí v tom, abychom e, iráckým a syrským uprchlíkům pomoc poněkud omezovali. Museli jsme přijmout e, obtížná rozhodnutí, tak abychom zachránili alespoň ty nejpostiženější vyhnaní Iráčané v táborech sice dostávají eh, svoje eh, balíčky asi čtyřikrát eh, měsíčně. Nicméně museli jsme zmenšit balíčky a museli jsme zavést priority. to jsou novinky, eh, které samozřejmě lidé přímo na místě v terénu vědí jako první. Eh, bohužel eh, toto šetření a toto omezování pomoci nastává právě v době, kdy se situace dále zhoršuje. Například v Dubnu, v Anvaru, došlo ke zdražení potravin oproti předchozím měsíci o 29 a zároveň příjmy obyvatelstva poklesly. My víme, že zhruba 25 lidí eh, nemají dostatek peněz na to, aby si koupili plnou denní dávku jídla, eh, takže řeší to vynecháváním některých jídel. My se velice obáváme, že další redukce pomoci VFP dále zhorší situaci a proto se účastníme tohoto apelu na další prostředky. Tyto prostředky potřebujeme na potraviny, na zajištění potravinové bezpečnosti Iráčanů na úprku. Závěrem dovolte, abych řekla, že eh, situace je vážná a náklady nečinnosti budou vyšší než náklady činnosti. Proto na vás apeluje, podpořte nás a děkuji vám za práci a podporu, kterou jste poskytli dosud. děkuji, paní Nosfarty. A teď dám slovo panu Patriku Jusefovi z Mezinárodního červeného kříže. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste přizvali Mezinárodní výbor Červeného kříže na tuto velice důležitou akci, konkrétně do tohoto panelu. Ukazuje to nejen na hlouby našich vztahů, ale zdůrazňuje to velice důležitou vlastnost naší práce, tedy koordinace přímo v terénu mezi OSN, Mezinárodním Červeným křížem, lokálními partnery, mezinárodními nevládními organizacemi a Eh, iráckými institucemi. Pro někoho, kdo stojí mimo eh, systém OSN, eh, je to velice významné. Utrpení lidí v Iráku si rozhodně zaslouží tuto mezinárodní pozornost, ale humanitární pozornost a zdůrazňování humanitární situace v této zemi, která tolik zkusila už eh, za posledních víc než 30 let eh, je vážná věc, eh, jak říkala Liz, v posledních 18 měsících humanitární dopad této krize, jak říkají naši pracovníci v terénu, je naprosto devastující pro civilní populaci v Iráku. Bez ohledu na interní solidaritu a štědrost, která, kterou vidíme v celé zemi. Způsobuje to jak krátkodobé, tak dlouhodobé problémy, velmi vysokému procentu celé populace. A když říkám dlouhodobé dopady, tak mi věřte, že eh, mluvím skutečně ze zkušenosti, které máme v Iráku. Řešíme stále ještě otázky lidí, kteří nikdy nebyli kompenzováni, nikdo se o ně nestaral už od irácko-iránské války, od irácko-kuvajské války a je jich jsou jich sta tisíce. Tento konflikt eh, tuto situaci jedině vyostří. To opakované vyhánění z domovů, to říkala Lis, nebudu to opakovat. Eh, je to vlastně 2,8, teď už vlastně 2,9 milionů lidí za týden. Jsou to skutečně ohromující čísla, velice varující čísla. Potřeby vody, potravin, eh, ubytování, zdravotnictví se neustále navyšují, ale také vlastně napínají humanitární pomoc až na její limit, a to i pomoc eh, mnoha velice zkušených humanitárních organizací a agentur. Dále velká část populace je uvězněna v zónách bojů a nemají vůbec žádnou naději na to, že se k ním včas dostane jakákoliv pomoc. Eh, zatím populace, která je přítomná v oblastech kontrolovaných ozbrojenci je v podstatě neznámá, tedy co do své velikosti, ale je hlavně nedostupná. E, humanitární potřeby v Iráku jsou obrovské a vaše příspěvky umožnily e, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce včetně IRSC, Iráckého červeného kříže a dalších, aby prováděli své humanitární operace v těchto velice obtížně dostupných oblastech. Často musíme přecházet frontu, abychom poskytli pomoc lidem v terénu. Já jsem nedávno byl v Hapania, což, eh, které je jmenováno často jako turistické město, distribuoval jsem tam potraviny a vodu a nejvíce šokující eh, bylo, když nám lidé říkali, abychom je fotili, abychom je filmovali abychom, aby zkrátka o nich někdo věděl, aby byli nějakým způsobem chráněni, protože třeba později budou muset utéct někam jinam a mohou se i ztratit. Takže v podstatě ti lidé potřebují hlavně naději na to, že je někdo ochrání, že jim někdo zajistí bezpečnost, že jim někdo zajistí bezpečné místo, kde mohou jejich rodiny žít v klidu a míru. Musíme mluvit jasně. Podle mého názoru, podle názoru mé instituce, bez ohledu na politickou eh, váhu, která eh, často používá slova jako válka proti terorismu, protiteroristická opatření. Eh, to nejdůležitější by mělo být právě to, že širokým způsobem právně ošetříme tuto situaci eh, v rámci všech jejich kontextů. ISRC eh, v loni klasifikovala situaci v Iráku jako ozbrojený konflikt, což znamená, že eh, se to to řídí mezinárodně uznávanými pravidly mezinárodní pomoci, která se v podstatě z větší části popisují v ženevské umluvě jakékoliv odchylky, co se týká aplikovatelnosti a aplikování těchto mezinárodních principů přímo v terénu, by mohlo, ale bude eh, velice škodlivé pro ty, kteří mají být tímto právem chráněni. A tím mám na mysli hlavně civilisty, tedy ty, kteří se neúčastní aktivních bojů. Máme-li být neutrální, musíme nejprve uznat fakt, že neexistují špatní nebo dobří civilisté. Jsou to všechno civilisté, ať se nám to líbí nebo ne, a všichni jsou chráněni mezinárodním právem. ICRC eh, hodnotí v Iráku hlavně tyto trendy. Za prvé, eh, hustě osídlené městské oblasti, které hrozí tím, že bude docházet k velkým obětem na životech mezi civilní populací. Za druhé, jak říkala doktorka Chan, Eh, respektování zdravotnických misí a ochrana eh, zdravotnických zařízení musí být zachována tak, aby se zajistilo, že zranění a nemocní budou eh, mít dostupnou tu nejlepší zdravotní péči. ICRC se v Iráku rovněž zaměřuje na osoby a situaci osob, které byly zajaty během ozbrojených konfliktů, které byly připraveny o svobodu, aniž bych chtěl nějakým způsobem podkopávat pravomoci státu, co se týká zadržovaných osob. Je potřeba poskytnout jim náležité podmínky, zdravotnickou péči a tak dále a všechny ty ostatní věci, které zajistí bezpečný a důstojný eh, bezpečné a důstojné zacházení s těmito osobami. V neposlední řadě se také zaměřujeme na eh, to, o čem jsem už vlastně mluvil hned na začátku své intervence, to znamená na ty dlouhodobé dopady tohoto konfliktu. Zaměřujeme se na například pohřešované osoby. Irák je jedna z největších zemí na světě, kde je jedna z největších měr eh, pohřešovaných osob na světě. Je to agonie pro celé rodiny. Ovšem velice často to znamená eh, s příslušnými orgány z Bagdádu, s radou ministrů a tak dále, musíme skutečně hledat, je to velice mravenčí práce, hledat tyto lidi eh, v této zemi. Je potřeba pamatovat na to, že humanitární pomoc znamená potraviny, eh, vodu, různé mikroiniciativy, fyzickou rehabilitaci a tak dále, ale znamená to také ochranu která se postupně přetvoří v různé iniciativy a akce a v důvěryhodný dialog eh, s iráckými ministry, s iráckou vládou, ale také s ozbrojenými skupinami, které v terénu působí. Konkrétní příklad toho je například, když navštěvujeme ty eh, zóny konfliktu, kde posloucháme příběhy eh, těch nějakých 40 tisíc zadržovaných osob v Iráku. Irák v tomto nesmí zůstat sám. Všechny státy dnes podle Ženevské umluvy, eh, podle článku 1, mají také odpovědnost zajišťovat respektování mezinárodního práva. Musí Iráku v tomto pomáhat, ať už školením nebo pomocí, nebo tím, že Iráku pomohou chápat, co tyto závazky znamenají pro zemi, jako je Irák. Žádná kouzelná řešení neexistují, abychom zajistili prosperit, v budoucnosti prosperitu pro Irák. Cesta musí jít respektováním práva, jedině tak eh, může být otevřen kanál pro usmíření v této zemi. Stabilizace a rekonstrukce samozřejmě ano, ale eh, zejména pro oběti této války, pro oběti tohoto konfliktu, vůči kterým máme závazek, který jistě všichni sdílíme. Děkuji vám. Muchas gracias, señor Josef. Děkuji, pane, Jos- pane Josefe. A nyní zahájíme diskusi. Nicméně, než tedy zahájím diskuzi, tak bych rád využil příležitosti a dal slovo panu Alimu Sendemu, ministru plánování a regionální vlády iráckého Kurdistánu. Rojbash, Excellencies, Speaker of Iraqi Rock, Madame Makaban. Vážení eh, přátelé, pane předsedo eh, Broku, paní McAdam, pane komisaři, vážení hosté, vážení členové Evropského parlamentu. vám všem i zástupcům OSN bych chtěl poděkovat eh, za to uspořádání této, tohoto zasedání. My zažíváme velice násilné časy a eh, za stanou říci, že bychom velice nerádi byli vylučováni z mezinárodního jednání. My dnes eh, máme jednotky pešmerka, které eh, bojují eh, na velkém území a od začátku tohoto konfliktu jsme přišli o 13 lidí a máme více než 6 tisíc zraněných. A já bych chtěl poděkovat těm větkvý jednotlivých kteří naše zraněné ošetřují. Já zde jménem irácko-kurdské vlády vyzývám, aby eh, byla ze strany OSN podpořena, eh, podpořen plán na pomoc Iráku. Já bych se nyní soustředil na, soustředil na Kurdistán, neboť ten reprezentuji Vláda a lid Kurdistánu jsou nyní eh, v přední linii hranic mezi válkou a mírem. Jde o válku s ISISem a eh, budování míru spočívá eh, v tom, že na našem území je mnoho syrských a iráckých uprchlíků. Už od roku 2001 dochází k přesunu iráckých uprchlíků do Kurdistánu. Eh, před dvěma lety jsme otevřeli hranice pro syrské uprchlíky a mm, tyto hranice zůstávají otevřené. V roce 2014 během několika měsíců téměř eh, milionu iráckých eh, bratrů a sester, křesťani, jezidové, Turci, Arabové, muslimové a tak dále k nám přišli. Dnes dobrá 4% obyvatel v Kurdistanu jsou tito uprchlíky. A přibývá, přibývá další uprchlíků. Máme momentálně eh, je nás 5 milionů a eh, uprchlíků je milion 700 tisíc jak Syřanů, tak eh, Iráčanů a obojí potřebují pomoc. Z mezinárodního hlediska eh, se nesměšují uprchlíci a interní vyhranci, ale my eh, to děláme jako irácko-kurdská vláda, poněvadž mají, jsou podle nás téhož původu a mají stejné potřeby. Zamyslete se prosím nad těmito čísly a zkuste si představit, jak byste reagovali, kdyby takovýto, takovýto náhlý nárůst obyvatel se objevil u vás doma? My jsme vybudovali více než 30 táborů či městeček, ale máme nedostatek eh, prostředků a nezvládáme řízení těchto eh, táborů stále ještě máme mnoho interních vyhnanců, eh, kteří žijí v provizorních a nepříliš eh, vhodných přístřeších. Mnozí eh, propadají zoufalství. A kurdské rodiny, které poskytly pomoc, jsou tím nyní přetíženy a nemohou dělat více. Dvě třetiny o dětí iráckých uprchlíků a polovina dětí syrských uprchlíků nechodí nikam do školy. Desítky tisíc žen a mladých dívek jsou ohroženy, možná ne na životě, ale určitě eh, žijí v hrozných podmínkách. Vliv na eh, irácký Kurdistán je obrovský. Eh, počet chudých se zdvojnásobil, poklesl životní úroveň, máme potíže s zajištěním potravin a v některých eh, oblastech eh, v létě budeme čelit nebezpečí cholery. Došlo k narušení mnoha veřejných služeb. Situace v Kurdistánu je směs mezi katastrofou a odolností. Eh, podle odhadu Světové banky o sociálním ekonomickém dopadu krize na Kurdistán z roku 2014 a počátku roku 2015 nám HDP, jeho růst pokleslo z 8% v roce 2013 na 3% v roce 2014. Přibylo nezaměstnaných a účast uprchlíků na pracovním trhu snižuje mzdy. U Odhaduje se, že náklady na stabilizaci Kurdistanu výjdou na zhruba 1,4 miliardy eur v roce 2015, neli více. Toto je eh, ještě další rozpočet, který bychom potřebovali. 1,4 miliardy eh, to potřebujeme k stabilizaci Kurdistánu, kromě těm 500 eh, milionům, eh, o které žádá OSN. A jak, eh, slibila, jak zmínila paní Nouzvedy, nečinnost bude opravdu daleko dražší než podniknutí kroků. Zamysleme se nyní na chvíli, jak souvisí stabilizace konfliktních oblastí a migrace do Evropy. Zamyslete se nad tím a zvažte, jestli tam je souvislost nebo není. My v Kurdistánu jsme udělali všechno, co bylo v našich silách a zasloužíme si za to uznání a pozornost v době, kdy máme napjatý rozpočet, nejsme schopni udržovat infrastrukturu v táborech či poskytovat všem uprchlíkům či hostitelům eh, dostatečnou pomoc a infrastrukturu. Pešmerga a naši další pracovníci už tři měsíce nedostávají plat. Asi budete souhlasit, že toto není udržitelné. My se pokoušíme dát ekonomiku do pořádku. Irák se považuje za zemi eh, se střední úrovní příjmu, ovšem eh, s válečnou situací ISIS a tak dále eh, situace je velmi komplikovaná. V, bud- v příštích měsících budeme mít ještě více uprchlíků v důsledku bojů s islámským státem. A já si myslím, že my eh, celkově asi nejsme připraveni eh, zareagovat eh, na tak velké stěhování národu, ať už z Musulu, Amady nebo od Kurfina. už delší dobu se chovají velice velkoryse a mají své dveře otevřené, ale blížíme se k bodu zlomu. Potřebujeme podporu Evropské unie a evropských států. Potřebujeme, abyste poskytli prostředky pro apel OSN. Ale také potřebujeme pomoc vojenskou, rozvojovou a ekonomickou. Bez silné a trvalé pomoci ze strany mezinárodního společenství si s tím neporadíme. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Zde hovoříme hodně o úsilí, které vyvíjejí eh, nejen tedy Kurdistán pro ochranu těchto lidí, ale také co se týká pomoci uprchlíku, jak jste právě popsal tu situaci. Než přejdeme k debatě, k otázkám, tak bych ještě rád dal slovo panu Varchanovi, který je předsedou delegace eh, Evropského parlamentu pro vztahy s Irákem. Indeed. Eh. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rád bych zde dnes všechny v Evropském parlamentu přivítal je to skutečně důležitá schůze a je důležité vyslechnout si z první ruky svědectví o té situaci, která eh, panuje mezi lidmi v Iráku a jaká zde je mezinárodní zodpovědnost. Jak zde, tak eh, po celém světě, abychom tu situaci vyřešili, abychom eh, lidi přímo v terénu podpořili, abychom podpořili ty, kteří musí čelit této tragédii už po tolik let. Na úvod bych rád eh, zopakoval eh, něco z toho, co zaznělo od eh, kolegy z Kurdistánu. Konkrétně jde o dvě věci. Vzhledem k tomu, kolik je v Kurdistánu vnitřně vysídlených osob a vzhledem k tomu, jakou zátěž toto znamená na základní služby, Toto skutečně je pro nás odpovědnost, abychom v Iráku a konkrétně v Kurdistánu poskytli, vzhledem k tomu, jak otevřená tolerantní eh, byla reakce na vnitřně vysílené osoby, náležitou pomoc. Ale za druhé bych také řekl, že máme odpovědnost my i Bagdád, abychom splnili své rozpočtové závazky, co se týká financování Myslím si, že situace by se zlepšila, co se týká diplomatické stránky věci, kdyby tyto závazky byly splněny. Je velice důležité to říci na schůzi, jako je ta dnešní. Pane předsedo, humanitární pomoc vedená OSN v Iráku, včetně té, která se předpokládá v tom prezentovaném reakčním plánu, by mohla být prostředkem nejenom podle mě pro poskytnutí humanitární pomoci, ale také pro daleko vyšší míru prosazování stability v rámci tohoto regionu a také co se týká posílení naděje na proces národního usmíření, což je asi něco, co všichni v Evropě podporujeme. Takovýto výsledek by mohl být dosažen podle mého názoru a podle názoru naší delegace, pokud vím tím, že by se sezvali eh, často an, an, eh, často neúplně zpřátelené strany k jednomu stolu, jako je Turecko, eh, Irák, Kuwait a další, aby se aktivně podíleli na definici pomoci a její další implementaci. To by těmto třem důležitým hráčům v regionu dalo možnost posadit se v neutrálním prostředí ke stejnému stolu a společně diskutovat společně dalšími partnery, jako jsme třeba my nebo vy, úzce koordinovat otázky humanitární pomoci pro tuto zemi. Podle mého názoru by Evropská unie v tomto procesu mohla mít i mediační funkci. Takováto strategie, která by zahrnovala další regionální aktéry, by velmi významně pomohla třeba iráckému premiérovi, který vyvíjí konzistentní diplomatickou snahu, aby zlepšil vztahy Iráku s regionálními sousedy a sousedskými zeměmi. A právě tato angažovanost nám, myslím, pomůže. Mé otázky na panel. Do, jakého míru Turec, do jaké míry eh, Turecko, Irán, Saudská Arábie a jiné státy Perského zálivu do jaké míry se angažují na práci eh, na revizi humanitárního plánu pro Irák. Do jaké míry tento plán pomáhají rozvíjet, jaké jsou jejich finanční příspěvky, jsou to svým způsobem všechno bohaté země, mají možnost spoludefinovat programy a aktivity založené na tomto plánu v koordinaci s iráckou vládou? A pokud ne, Jaké jsou možnosti pro vytvoření takovéto nové éry spolupráce, jakožto tedy důsledku toho nového navrhovaného humanitárního plánu? Myslím si, že kdybychom získali podporu těchto regionálních velmocí, pomohlo by to nejen humanitární pomoci, ale celému procesu národního usmíření v Iráku. Děkuji vám. Děkuji a dávám slovo paní Gomeš. For the organization of this panel. Eh, také a jsem velice vděčná za uspořádání tohoto panelu, který se soustředuje na humanitární pomoc. A samozřejmě je nutná finanční pomoc EU, což já podporuji. Musím nicméně říci, že eh, my v EU se na to díváme špatně, pokud je pro nás eh, Irák pouze humanitární problém. Eh, tím, jako bychom se vyzouvali z některých odpovědností, to možná hoví našemu egu a svědomí, ale rozhodně to není v pořádku. Pokud se týče humanitární pomoci, já jsem eh, velice eh, vděčná panu Turkovi, eh, když zmínil tu obrovskou mezilidskou solidaritu v Iráku. Já jsem to viděla na vlastní oči. Hovořila jsem s lidmi v táborech, hovořila jsem s místními orgány a myslím, že je to opravdu úžasné. A člověka z toho bolí srdce, když si uvědomíme, že většina Evropanů Eh, příliš nechápe, o co tam jde. Nejde jenom o úsilí Iráčanů, ale také o to, jak oni vlastně bojují za naši bezpečnost, poněvadž eh, v jejich zemi se nachází frontová linie boje s terorismem a my eh, máme zodpovědnost za situaci jak v Iráku, tak i v Sýrii. Čili pokud se týče humanitární pomoci, já jsem byla opravdu rozhořčená. Eh, my jsme sepsali dopis eh, paní eh, Mogherini s tím, že je třeba v oblasti humanitární dělat mnohem více. A viděli jsme, že většina z těch opravdu ustavených táborů pro vnitřní uprchlíky nemá školy. Tam jsou prostě tisíce mladých eh, bez vzdělání. Eh, to je prostě materiál pro terorismus. Ano, eh, my v tomto humanitárním úsilí musíme také zajišťovat školy pro mladé. A je to otázka nedostatku koordinace. Eh, ať už mezi OCHO, tak eh, na jedné straně, na druhé straně členskými zeměmi, nebo vůbec zeměmi, které tam pomáhají. Tak já vím, že na úrovni eh, vysoké představitelky a komisařů už určitá míra koordinace je. Také nás překvapilo, jak mnoho je tam neformálně neregistrovaných Eh, uprchlických táborů. A ti lidé samozřejmě si mají ještě více na co stěžovat. Eh, jsou tedy v opravdu obtížné situaci, co se týče eh, takových základních potřeb, jako je čistá voda. Také mě rozčiluje to, že neexistuje například program eh, pro ty, kteří byli uneseni. Děti, eh, ženy. A my tady máme nějaký program pro Iráčany, pro eh, kurdské, prostě kurdské sítě, ale, ale mě, mě by zajímalo, jestli tady je nějaká cesta, eh, jak tedy mobilizovat eh, mezinárodní pomoc. Protože ono skutečně je, třeba, třeba ty jezícké dívky eh, měly možnosti. Dalším šokem bylo to, že nemáme žádný program který by pomáhal těmto lidem. Tady bylo řečeno, že eh, zbraní bojovníci pešmerky, eh, tak pro ty eh, něco je. Ale třeba tady ty dívky jsou strašně traumatizované a potřebují zvláštní pomoc. A to je naprosto hrozné, že projevení nic takového nemáme pro ně, kteří musí žít prostě eh, v nějakých eh, komunitách mimo své vlastní prostředí. Také se domnívám, že eh, koordinaci prostě potřebujeme a to je to mm, navrácení uprchlíků zpět. Ano, a je pravda, jak tady bylo řečeno, že souvisí vývoj z Iráku s tím, co se děje ve vodách a moře. A my třeba víme, že jezidové eh, ti otevřeně říkají, že jakmile to bude jen trošku možné, tak odsud jdeme pryč a eh, směrem do Evropy. A tady jde nejenom o ty lidi, kteří tam nyní žijí, ale také o Eh, přežití před islámské kultury na tomto území, čili eh, my nechceme, aby ti lidé museli odcházet. My chceme, aby eh, tam zůstali, znovu se usadili a chceme jim tedy pomoci. Třeba v Irbilu jsme, jsme viděli, že se i pozemky kolem kostela používají pro pomoc uprchlíkům, ale stále nemají pokryté ty základní potřeby. A my tady také máme některé programy, které jsou směšné, například specificky migrační pro, program pro křesťany. To je naprosto kontraproduktivní. To je přesně opak toho, co nám radí místní eh, náboženští vůdci. Říkají, ne, pomozte jim, aby mohli zůstat. Jestliže těm, těm lidé dostanou možnost se znovu usadit nebo se vrátit na svá původní místa, tak to je to by bylo daleko lepší. A ještě poslední bod. Já se taky domnívám, že EU má konkrétní odpovědnost, mohla by dělat více v oblasti politické poměry, eh, pomoci, případně eh, bezpečnostní pomoci bojovníkům, jako jsou třeba lidé z Pešmergy. Dalším šokem pro mě bylo to, že eh, země EU Eh, sice dodávají zbraně kurdským bojovníkům, ale naprosto nekoordinovaně. Ani ti, kteří je eh, cvičí, nejsou koordinováni mezi sebou. Je to mezinárodní koalice a prostě koordinace tam chybí. A to se opravdu projevuje a to je neudržitelné, protože Toto je skutečně frontová linie naší bezpečnosti. A já samozřejmě, eh, tak jak řekl kolega, eh, tady Irák má sousedy, kteří se hrávají velmi negativní roli tím, že rozdmíchávají terorismus v Iráku. Děkuji. Muchas gracias, señora. Děkuji, paní Gomeš. Já jsem také požádal o slovo, ne jakožto předsedající, ale jakožto poslanec za mou frakci. A opakuji, říkám, nesmíme opakovat chyby, které se již staly. Není to žádná přírodní katastrofa, jsou to chyby neodpovědné a zločinné. A v podstatě uh, ten lék je horší než nemoc. Je potřeba podívat se na počet těch mrtvých. To nejsem já, který to říkám už v roce 2006. Vyšla studie o umrtnosti z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru která hovořila o 20 tisících mrtvých a nyní se hovoří o více než milionu 400 tisících mrtvých. Pan ministr má pravdu, když hovořil o finančních prostředcích. Když se snížily finanční prostředky v, pro, v provincii Ambar, tak aby na boj tedy efektivní s teroristy z Al-Kaidy, tak se dostali až na, do pouště a začali koordinovat své akce s teroristy, kteří se nacházejí v této oblasti. Takže byla to naprosto nezodpovědná reakce. A zdá se, že teď opakujeme ty též chyby s islámským státem. Ta, je, je tam teď opravdu chaotická situace. 4 miliony vnitřních uprchlíků, 2 miliony tedy interních a 2 miliony uprchlíků, někteří z nich některé přijímá Sýrie. Takže já se obracím na zástupce Spojených národů a Červeného kříže. Ty dva miliony uprchlíků, které přijala Sýrie, jaká je jejich situace? Já vím, že tam dochází ke kontaktům, že jsou kontakty se syrskou vládou a chtěl bych se zeptat, jaká je situace. Eh, je to snaží se vlastně dostat se do nějakých mírových zón a je to pro ně velice obtížné, takže já si myslím, že možná přišel okamžik, kdybychom si měli položit otázku, kdo je naším největším nepřítelem. Jak víte, tak to jsou ti, kteří se nazývají skupina Islámský stát, eh, říká. Ten název není správný, jsou to vlastně teroristické skupiny, teroristické organizace a my musíme s nimi bojovat, proti nim bojovat všemi legálními prostředky, které máme. Nyní dávám slovo řečníkům ze sálu tři minuty pro každého, protože čas, který máme vyhrazený, se velmi krátí. Takže dávám slovo paní Dika Orier z eh, Lékařů bez hranic. Nevím, kde přesně sedí. Prosím, máte slovo. Eh, Dobrý den všem, jsem rád, že jsem tu a je dobře, že i lékaři bez hranic mohou na této důležité konferenci říct pár slov. Většina z toho, co jsem chtěl říct jménem naší organizace, už tady zazněla, takže jedna věc, kterou bych velice rychle řekl, je, že bych zdůraznil, že skutečně potřebujeme financování. Ale pouze pokud budeme mít přístup k těm lidem, kterým máme pomáhat. Takže chtěl bych zdůraznit to, jak už tady bylo řečeno, že je potřeba zajistit přístup humanitární pomoci k lidem, kteří ji potřebují. A přístup který nebudeme muset znovu vyjednávat eh, po každé, když se zrovna po XT osvobodí určitá oblast. Je potřeba, aby se všichni snažili o to, aby humanitární agentury měly přístup k těmto populacím. V tomto ohledu můžeme udělat ještě daleko více. To je sdělení, které jsme zde chtěli říct. Zbytek už tady zazněl dost jasně. Ještě jednou bych vám proto chtěl poděkovat za to, že jste nám umožnili zde vystoupit. Děkuji zástupci Lékaři bez hranic. Nyní pan Alan Bauman, zástupce velvyslance kanadské mise u Evropské unie. Já jsem tady vzadu. Eh, děkuji vám. Chtěl jsem začít tím, že bych poděkoval organizátorům za přizvání Kanady k tomuto mezinárodnímu zasedání o Iráku. Děláme si velké obavy o tuto krizi, jsme významným přispěvatelem humanitární pomoci tam a hodláme tak činit i nadále. Hodláme úzce spolupracovat jak s EU, tak s OSN, tak se všemi agenturami, které jsou na této schůzi zastoupeny. Jsme v Bruselu a tak bych rád zdůraznil zejména zájem Kanady na užší spolupráci s EU při řešení této humanitární krize i při řešení dalších kroků hodláme s vámi spolupracovat v řešení humanitárních otázek a to je vztah, který chceme dále posilovat. Kanada si dělá velké starosti o násilí v Iráku a jeho dopady na miliony lidí. Odsuzujeme cílení na civilisty a náboženské menšiny, a děláme si velké starosti o možné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, ke kterým tam má docházet. Vyzýváme všechny strany, aby respektovali mezinárodní právo, vyzýváme úřady, aby zajistili bezpečný a neomezovaný přístup eh, civilistům ke kanálům pomoci, aby mohli tady odcházet z válečných zón. A zdůrazňujeme také to, co říkal kolega z Lékařů bez hranic, eh, že humanitární pomoc se musí dostat tam, kde je potřeba. Kanada poskytuje životně důležitou pomoc eh, lidem v Iráku, celkem 107 milionů dolarů humanitární pomoci našim humanitárním partnerům v Iráku při reakci na tuto krizi. Z tohoto 80 milionů bylo poskytnuto od začátku tohoto roku, a 40 milionů jakožto rychlou reakci po únoru 2015. Kanada i nadále chce řešit dlouhodobější potřeby Iráku, co se týká stávající humanitární krize. E, dalších 23 milionů dolarů v plánované humanitární a rozvojové pomoci má pomáhat e, řešit slabiny v komunitách a posilovat jejich kapacitu na plnění jejich potřeb a to jak teď, tak do budoucna. Kanadská humanitární pomoc a příslušné financování nabízí potraviny, čistou vodu, ubytování, zdravotnictví, jak pro dospělé, tak pro děti a další základní hygienické a zdravotnické služby a řešíme také genderové a, a a podobné násilí chceme, aby eh, ty priority, které byly zde eh, popsány, skutečně dostaly eh, financování, které potřebují a s politováním konstatujeme, že tomu tak zatím není, bytě toto krize typu L3. Vítáme humanitární, pomoc, humanitární plán pomoci pro Irák. Doufáme, že se podaří vygenerovat takové množství finančních prostředků, jaké bude potřeba, aby došlo k plné rehabilitaci irácké populace, jak jsem řekl na úvod. Kanada e, již poskytla prostředky a bude to dělat i nadále. Mám jednu otázku, protože se mám na věci ptát, že ano. E, rád bych slyšel pár slov navíc o tom, jakým způsobem humanitární plán bude spolupracovat s těmi fast track priorities, a s těmi ostatními kousky té skládačky, jak zajistíme dohromady v rámci těchto projektů efektivní poskytování pomoci. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní Kelly Clement, zástupkyni tajemníka Bureau of Population ze Spojených. Děkuji. Já jsem tady ta v tom žlutém. Děkuji Evropské unii a OSN za uspořádání této příležitosti zaměřit se na Irák a na tu obrovskou humanitární krizi, která tam panuje. USA podporují zranitelné Iráčany v celém regionu. Jsme rádi, že irácká vláda i vláda v kurdistánském regionu pomáhá civilistům, kteří byli vyhnáni z domovu ozbrojeným konfliktem. Od začátku krize v Iráku USA rovněž také přispívá ke snahám všech možných zde zastoupených organizací. Poskytli jsme více než 407 milionů dolarů na humanitární pomoci pro vnitřně vysídlené Iráčany, včetně 200 milionů jenom za letošní rok. Většina z toho byla oznámena na konci loňského roku naším příslušným ministrem. Hodně se hovoří o nedostatcích financování i dnes ráno přičemž ehm, potřeba v terénu je daleko větší než reakce mezinárodní komunity. Od Lise Grande a od ostatních jsme slyšeli, že teď je ta pravá chvíle na reakci vzhledem k tomu, jak v kritické situaci se humanitární programy nacházejí. Je potřeba zajistit nutnou pomoc pro více než 3 miliony vnitřně vysídlených osob. Humanitární pomoc Eh, musí být poskytnuta okamžitě, pakliže dojde k dalšímu vnitřnímu vysidlování. Chtěli bychom poděkovat za tento mechanismus rychlé reakce, který podporujeme, nicméně jsou to peníze, které dojdou na konci příštího měsíce a zaslouží si proto naši další podporu. Děkujeme za velice komplexní a e, složitý proces klastrování humanitární pomoci tak, abychom posílili humanitární plán pomoci, jak říkala Líza dnes, e, dnes ráno. Chtěla bych poděkovat při této příležitosti všem těm, kteří e, takto neúnavně pracují, aby pomáhali Iráčanům a ostatním, kteří jsou zasaženi tímto konfliktem. Vzhledem k tomu, jak brutální proces prioritizace byl zapotřebí, zaslouží si tento proces řádnou koordinaci, řádné financování. Velmi rádi zde vidíme zdůrazňování eh, celostního přístupu v Iráku. Podle našeho názoru je potřeba zaměřit se ne na severní Irák, ale i na střední a jižní Irák. Eh, je potřeba zajistit eh, inkluzi do toho celého plánu jakousi exit strategy, to znamená strategii pro ukončení humanitární pomoci, která tam je a děkujeme za to. Eh, jak, řeklo celá, jak řekla celá řada předřečníků, přístup k vnitřně vysídleným osobám je naprosto zásadní. Je potřeba najít způsob, jak vyvážit humanitární principy a obavy o bezpečnost. To je naprosto zásadní, protože předpokládáme, že do budoucna budou vysídleni další lidé, protože bude docházet k bojům i v jiných, v jiných oblastech. Ehm, je potřeba zajistit, aby vnitřně vysídlení měli nějaké bezpečné místo, kam mohou jít, bez ohledu na to, k jakému etniku, jakého vyzna, k jakému etniku patří, k jakému vyznání ehm, patří a tak dále. Je potřeba, aby měli možnost někam dobrovolně jít. A díky ještě jednou za příležitost zde o tomto diskutovat. Máš palavra. Děkuji. Eh, pokud jsou nějaké další žádosti o slovo, já jsem žádnou, ale bohužel, protože čas kvapí a rádi bychom také dostali odpověď od jednotlivých eh, panelistů, tak 10 eh, nebo 15 minut bychom měli věnovat odpovědím. Já si myslím, že jsme tady velmi flexibilní, čili kdo chce začít odpověďmi. Děkuji. Odpověděl bych na několik otázek, zejména od paní místo předsedkyně Gomez. Domnívám se, že důležité je eh, uvědomit si, jak vznikla eh, tady tato humanitární pomoc. Eh, je to koordinováno samozřejmě s s, s OSN a nevládními organizacemi a také víme, že zde není koordinace se zeměmi a to právě eh, nám tady chybí ty, ty principy, které eh, jsou nezbytným základem. Chtěl bych se vyjádřit k Turecku, které tady bylo zmíněno. Máme milion sedmset tisíc syrských uprchlíků v Turecku. a zhruba k tomu ještě 92 tisíce eh, Iráčanů, ale mm, pak mají ještě Afgánce a další uprchlíky. Je třeba si uvědomit, a turecký parlament to schválil, sice, že eh, navzdory eh, tomu velkému přílivu uprchlíků Turecko si schválilo zákon, kterým přebírá značnou část té zodpovědnosti za oprchlíky, která dříve spočívala na bedrech OSN. A zdroje, které poskytují, jsou obrovské. A bez toho by v Evropě končilo mnohem více uprchlíků. Pokud se týče sexuální agendy a sexuálního násilí, tak eh, v našem úsilí toto hraje velkou roli a mm, také zde jedná mnoho aktérů. Také se, se spolupracuje s kurdskou vládou, tak aby mm, naše eh, reakce na potřeby byla co nejpřesnější. A třetí bod, eh, to, to se týká eh, usídlování uprchlíků a hm, tady bych tedy eh, z UNHCR řekl, že my jsme globálně zhruba přesídlili 80 tisíc lidí, v Evropě z toho bylo 8500. Čili skutečně je velká potřeba toho, aby evropské země přijímaly více uprchlíků. Eh, komise představila významný eh, návrh na nějakých 20 eh, tisíc uprchlíků. Myslím, že to je pouze začátek. My budeme potřebovat, aby se ta čísla mnohem zvětšila. Děkuji paní Noseworthy. Pokud se týče výživy ve školách, Iráku, Sýrii, v syrských regionech, Jižním eh, Sudánu, eh, Středoafrické republice a na dalších eh, místech ve světě nám vyrůstá generace, která bude mít asi pocit, že násilí je normální. Takže pokud máme prostředky, pak my se snažíme spolupracovat s místními orgány a vlády a snažíme se zajišťovat výživu ve školách, aby děti vůbec do těch škol chodily. V Syrii tady tyto programy jsou, v Jižním Sudánu také a v těch nejobtížnějších krizových oblastech světa, poněvadž my víme, že zajištění potravin je nutné a spolupracujeme také s UNICEFem a dalšími organizacemi, aby, abychom o tuto generaci zcela nepřišli. Zasnělo tady, že je důležité eh, se tím zabývat eh, a sice tím, že mm, eh, děti i v krizových oblastech musí chodit do školy. Eh, co se týče Turecka, tak podle našich zkušeností je turecká vláda velice eh, velice eh, tedy bohatě poskytuje pomoc. Děkuji paní pan, pan Děkuji vám, pane předsedo. Zasnělo mnoho dobrých připomínek a já jsem rád, že mnozí se zdůraznili nutnost politického řešení. Evropa eh, tomu může pomoci. Eh, může na pomoci tomu, aby mezinárodní mocnosti spolupracovaly místo, aby mezi sebou soutěžili v Iráku. Všichni k tomu můžeme přispět. V současné době jsme ovšem svědky jakéhosi dominového efektu zla. Lidé jsou vyháněni ze svých eh, domovů, jsou marginalizováni, polarizováni a prvky stability jsou podkopávány a to je samozřejmě nejlepší živná půda pro extremismus. Čili pokud zůstaneme v příštích měsících nečinní, budeme mít důvod toho litovat v příštích desetiletích. Vidíme, že vyhánění je na vzestupu a může se to zcela vymknout kontrolem. A jak se tady zasnělo z úst amerického delegáta, to, co my děláme k odvrácení eh, ještě horších eh, následků v Iráku, eh, tak na to nám docházejí peníze a to je velice, velice špatné znamení, velice špatný signál. To znamená, že riskujeme naději a riskujeme tady opravdu konec. Také pokud se týče vzdělávání, tak eh, mm, mnozí z těch, co jsou na útěku, si skutečně velice přejí, aby se jejich dětem dostalo školních lavic. Čili toto je něco, co je nutné. Irák ještě nepřišel o veškerou naději. Skutečně je možné tam očekávat zlepšení. pan Josef. Děkuji, pane předsedo. Já plně souhlasím s těmi odpověďmi, které tady eh, zazněly. Já nemohu odpovědět na otázky směrované na, na HRP. Mohu říct to, že ten irácký konflikt tady existuje už dlouhou dobu kurdistánská vláda a lid tedy opravdu trpí a to, co se dostává jako pomoc z, od mezinárodního společenství, tak to je spíše jenom taková náplast na hlubokou ránu. My potřebujeme, aby mm, ta pomoc byla trvalá, udržitelná Čili mm, my bychom mm, neměli na tento současný konflikt eh, nahlížet izolovaně, ale vidět ho v souvislostech, zejména také eh, v budoucí perspektivě. Děkuji vám. A la señora Kyung Nyní dávám slovo paní Kyung Hank, která je zástupkyně tajemníka pro humanitární záležitosti a naléhavou pomoc. And, and from the podium and, and certainly... Děkuji. Eh, já bych chtěl poděkovat eh, panelistům a také, eh, také zúčastným poslancům. Tady byla otázka, jak je to s tím SRP, to je program tedy z minulého roku. Eh, Eh, situace se zhoršuje a mm, toto je eh, skutečně takový ten minimalistický tým přímo v terénu, který eh, zajišťuje to absolutní minimum a má to předepsané trvání 6 měsíců a pak tedy očekáváme nový, no, nový program podobného charakteru. Já bych chtěla poděkovat za to, že jste nás zde přijali, že jsme mohli poukázat na Irák. Bylo to velice potřebné. Eh, víme, jak je nutná solidarita s Irákem a jeho lidem v této chvíli. Eh, všichni jsme si vyslechli, jak to je. A myslím, že bychom eh, měli tady poděkovat všem těm, kteří pracují v terénu, jak to vede paní kolegyně Kránze, Eh, dělají opravdu všechno možné, co, je, co se dá udělat a eh, byl tady zmíněn také ten mechanismus rychlé reakce. Já myslím, že HRP eh, patří snad k těm nejlepším dokumentům, pokud se týče apelů a výzev. Myslím, že opravdu jsme zažili také eh, velice dobrou prezentaci a co zaslouží naši podporu. Je to opravdu velmi obtížné, eh, protože ty minimální eh, standardní standardní normy pro vážnou situaci z hlediska tedy humanitárních předpisů se tady nedodržují. A toto je na tomto nejhorší. Ehm, všichni říkáme, že situace se bude zhoršovat. Nicméně my máme povinnost eh, těm lidem, kteří ještě naději mají, tak jim tedy pomáhat. Ano. A někdo další tady řekl, Tony to byl, že eh, tu naději musíme udržet při životě. My zoufale apelujeme na politiky a aktéry bezpečnosti, aby eh, toto násilí a ničení ukončili. Prosím, pomozte nám, poskytněte nám prostředky a pomožte Eh, iráckému lidu, který tu pomoc potřebuje právě teď. Takže ještě jednou děkuji za vyjádření podpory, děkuji Evropskému parlamentu, děkuji eh, organizaci OKO, která nás eh, tady byla spolupořadatelem. A děkuji vám za to, že nám umožňujete solidaritu s lidem Iráku. Děkuji a na závěr zde máme to privilegium, že mezi námi pan Stalianides, komisař pro humanitární pomoc, takže prosím, pane komisaři, dávám vám slovo. Děkuji, vaše excelence, vážení přátelé. Děkuji paní Kang a všem ostatním, kteří zde dnes hovořili. Představili jste nám komplexní přehled těch humanitárních výzev, kterým čelíme v Iráku. Představili jste klíčové prvky, které jsou zapotřebí pro lepší humanitární reakci a angažovanost mezinárodní komunity jako celku. Slyšeli jsme od Lízy Grande, že nový humanitární reakční plán pro Irák musí s jasností, může s jasností poskytnout humanitární pomoc do konce roku. Tony nám eh, říkal o utrpení mužů, žen a dětí v Iráku. Irácká vláda a regionální vláda v Kurdistánu stojí před obrovskou výzvou. Je to výzva vytrvat je to výzva i nadále vše koordinovat, aby se zajistila potřebná humanitární pomoci v terénu. Bude potřeba poskytovat i nadále základní služby celé populaci, a to vždy a bez ohledu na náboženskou, komunitární a, identit- a e, vůbec příslušnost k jednotlivým dalším složkám společnosti. Není možné opomínat jakékoliv oběti iráckého konfliktu, ale je potřeba jednat dnes, ne až zítra. Jak jsem řekl na úvod, musíme zaručit bezpečný a bezpodmínečný přístup humanitární pomoci, což je velice důležité a velice složité. To eh, vy víte lépe než já. Musíme zajistit plnění humanitárních programů Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom chránili lidi v tísni bez diskriminace. Je potřeba nabízet podporu na základě principu humanitární pomoci, na základě potřeb. Všechny strany konfliktu musí začít plnit své závazky. A to na základě mezinárodního humanitárního práva a lidskoprávního práva musí začít respektovat a chránit všechny civilisty. Řešení humanitárních potřeb je morální závazek, jak už tady zaznělo mnohokrát. Je to takový morální imperativ. Nicméně kromě toho je to také předpoklad pro bezpečnost a stabilitu v regionu. Nejen pro celou zemi, ale také pro celý region možná i pro celý svět. Pokud nebudeme řešit tyto potřeby, riskujeme, že vytvoříme další podmínky pro další konflikt, což by znamenalo, že civilisté by se stali obětmi, oběťmi teroristických organizací, jako je ISIS. A začarovaný kruh násilí bude pokračovat. Vážení přátelé, solidarita Evropy s Irákem je solidní, je hmatatelná. To je sdělení, které budu prezentovat i na své misi eh, v Iráku. Financování ze strany EU je konkrétní vyjádření našich závazků. V loňském roce Evropská komise a členské státy EU, Evropská unie jako celek, byli druhým největším poskytovatelem humanitární pomoci v Iráku. Do těchto chvil v letošním roce jsme alokovali více než 35, 38 milionů euro na financování humanitární pomoci. Eskalace bojů vyvíjí další tlak na omezené humanitární zdroje. Taková je realita. V reakci na toto Evropská unie podporuje své partnery, aby zajistili poskytování té nejzákladnější pomoci, to znamená vody, potravin a hygienických potřeb. Zejména v oblastech, kde hledá útočiště největší počet vnitřně vysídlených osob. A spíchom vám mohu dnes říci, že vyhradíme dalších 25 milionů euro na humanitární pomoc pro Irák. Víc v tuto chvíli slíbit nemohu. Naše závazky jsou dlouhodobé. Musíme se angažovat tak dlouho, jak dlouho bude trvat potřeba humanitární pomoci. Evropská unie bude i nadále v popředí humanitární pomoci tak dlouho, jak to bude zapotřebí. A to nejenom finančně, ale také tím, že budeme prosazovat respektování mezinárodního humanitárního práva a dalších humanitárních principů tím, že budeme prosazovat politická řešení. Ale k tomu potřebujeme spolupracovat a spojit se a zajistit kolektivní podporu pro eh, tato témata, protože naše odpovědnost je také kolektivní a tím pádem musí být kolektivní i naše činy. Jedině tím způsobem budeme schopni skutečně něčeho dosáhnout. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Já bych rád poděkoval všem eh, řečníkům, všem účastníkům. Já doufám, že ta, to dnešní setkání skutečně bude takovým výkřikem, který eh, je zohledněním naší odpovědnosti. Naše příští schůze bude 15. a 16. června eh, v Bruselu a ASET 11. června ve Štrasburku. Děkuji.